Moi aussi, je vais. Dear colleagues. Vážení kolegové, když dovolíte, zahájili bychom program dnešního odpoledne. Jako první je výměna názorů s Thierry Bretonem. První bod na pořadu jednání je přijetí návrhu pořadu jednání. Má někdo nějaké poznámky? Pokud nikoliv, je pořad jednání přijat. A jdeme na výměnu názoru s Thierry Bretonem. Přejdu do francouzštiny. <laughs> Euh, je vous remercie, euh, monsieur. Děkuji panu komisaři, že přijal naše pozvání, neboť zelený díl eh, skrývá v sobě jak ekonomické, tak environmentální a samozřejmě průmyslové ambice. A podle toho, jakou bude mít kapacitu dělat ten Green Deal a opět nastartovat náš průmysl, jak to využít pro náš průmysl a pro mě vnitřní trh, za který odpovídáte, pro digitální sektor a veškeré další ekonomické eh, sektor, který se to týká. To, jak tomu přistoupíme, bude naším klíčem k úspěchu. Pokud se z toho stanou pouze ekologické ambice a ne průmyslové, Nebude to dobré. Nepodaří se nám dosáhnout našeho cíle, což je, abychom z Evropy udělali první karbonově neutrální kontinent na, do roku 2050. Je to tedy obrovská odpovědnost. A nyní, pane komisaři, máte 15 minut pro to, abyste nám mohl představit eh, vaši průmyslovou strategii, na, kterou, na které pracujete, a řekl jste nám, jaké jsou vaše konkrétní představy o té průmyslové strategii. Jste tedy na výboru Envy, víte, že to je nejdůležitější výběr našeho Evropského parlamentu. Rozhodně nevím, zda politicky, ale určitě eh, rozhodně podle počtu členů a musím říct, že po Brexitu je náš výbor ještě důležitější než dříve, ještě větší. A proto je tedy pro nás velice eh, významné, že můžeme mít tuto výměnu názoru s vámi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Pokud mohu, pane předsedo, Nejprve řeknu, že Brexit proběhl, ačkoliv všichni litujeme toho, co se stalo, ale musím říci, že jsem celý život pracoval v angličtině, krom toho, když jsem byl ministrem financí, to jsem musel hovořit francouzsky, ale myslím, že po Brexitu bych měl postupovat tak, že když máme 4 miliony 600 tisíc britských spoluobčanů v EU a máme je moc rádi a jsou pro nás velice důležití, tak přesto bych asi v tuto chvíli přišel do francouzštiny. Děkuji. Já bych vám ještě rád poskytl čas proto to, abyste si mohli mm, vzít sluchátka. A ještě bych řekl, že na posledním zasedání kolegia se jedalo na půl, na půl francouzsky, na půl německy. To bylo poprvé. Dříve bych chtěl říct, že jsem skutečně velice rád, že jste mne pozvali k vám na váš výbor. Vy odvádíte velice důležitou práci pro Evropskou unii a samozřejmě já jsem tady proto, abych vám tady řekl zcela jasně, že komise má velkou ambici a tato ambice byla velice jasně vyjádřena a je to, abychom tedy do roku 2050 byli první uhlíkově neutrální kontinent, tedy klimaticky neutrální. Samozřejmě eh, to není samotná ambice, to je doprovázena dalšími elementy. Je důležité, aby se do toho také zapojili všechny zúčastněné strany, všichni, kterých se to týká, samozřejmě instituce, jako je parlament, eh, který bude eh, hrát velice důležitou roli, samozřejmě také členské státy a samozřejmě zde v Evropském parlamentu zejména váš výbor, který v této věci sehraje klíčovou úlohu. o co vlastně jde? Jde o to, abychom zmodernizovali Evropu, abychom vymysleli nějaký nový eh, model ekonomického růstu, možná i nový model společnosti, nebo ten zelený díl je totiž také průmyslovou strategií, vy se to připomněl, pane předsedo, velice důležitou technologickou strategií, o tom myslím, jsme eh, slyšeli hodně o nových technologií a hm, v zeleném dílu to bude také velice důležité. A co se týče mého portfolia, Milí Paskale, pane předsedo, já samozřejmě eh, na sebe venu veškerou odpovědnost a učím vše, co v mých šilách, abychom dostali této naší ambici. V mém portfoliu máme také vše, co se týče digitální agendy a digitálního světa a samozřejmě i tento sektor musí přispět k splnění našeho cíle, té ambice zeleného dílu. Ten přechod, ta transformace, ta bude dlouhodobá řeknu vám to jasně, nám jde o to, abychom byli světovým lídrem v této záležitosti. Světovým lídrem v zelených technologiích. Náš cíl musí být tedy velice jasné. Bude to cíl pro nás, pro všechny, pro všechny evropské občany. Jde o to, aby se z Evropy stala zelená mocnost. A já bych tady tedy rozvedl ty prostředky a nástroje, eh, kterých eh, jak si využijeme, abychom dosáhli našeho cíle. Samozřejmě se omezím na své portfolio. Je nám jasné, že tato ambice toho zeleného dílu mě naplňuje velkou eh, hrdostí, musím to takto říct, ale také velkou nadějí. Jedná se skutečně o to zvládnout ten zásadní hluboký přechod, tu transformaci. A my se o to budeme snažit. Samozřejmě je to i kolektivní práce u nás na kolegiu komisařů, Pro nás, jakožto pro kolegium, je tento cíl velice důležitý. A co se týče mne osobně, já se budu těšit na spolupráci s vámi. Já například už se spolupracuji s kolegou Nikolou Šmitem, e, týká se to například i sociálního aspektu e, té transformace. Pracujeme na tom, snažíme se tedy nalézt dobrá řešení pro tyto výzvy. O co tedy jde? Půjde o transformaci, přechod na tom velice trvám, abych se to takto nazvalo, nebo od té doby, co vznikla ta myšlenka zeleného dílu, tak eh, se nás všichni ptali, proč do roku 2050, proč tady tedy do poloviny století, ale není to pouze tento cíl polovina století. Zvolili jsme ten rok 2050 také proto, že to je vlastně 5 plus 5, potřebujeme nejdříve 5 let pro během našeho mandátu, kde uděláme vše pro to, abychom to celé nastartovali. A pak máme dalších 25 let, to bude vlastně 25 let té generace. Celá generace, která se bude muset zmobilizovat proto, aby zajistila tu transformaci zde na našem evropském kontinentu a samozřejmě v oblasti průmyslu speciálně, to je tedy mé portfolio. A co se týče mých různých funkcí, které jsme měli dříve, já jsem pracovala v průmyslovém sektoru a tam jsem přesně viděla, jak eh, prochází ta radikální změna a že je důležité <clears throat> si na to vyhradit právě tu čas celé jedné generace. Samozřejmě, že průmysl se hraje velice důležitou roli v celém tom přechodu a bude třeba také hluboce změnit vlastně i psych, lidi, smýšlení lidí a samozřejmě i národní evropské politiky, regionální evropské politiky. Neboť ta revoluce, která je před námi, se v průmyslové oblasti vyznačuje třemi prvky. Jednak, budu samozřejmě v tom zeleném dílu, jednak se snažíme postupně přecházet eh, z ekonomiky eh, vlastnění do, ke sdílené ekonomice, což také změní zásadním způsobem služby a výrobu produktů neboť ekonomie těch eh, se samozřejmě vždy týká i služeb, které se pojí s těmi produkty. A samozřejmě je zde další trvek a to je, abychom se z lineárního modu dostali do toho cirkulárního modu. Tím jste se vy na MB už zabývali a budete se tím jistě zabývat i v budoucnosti. Toto vše zohledníme v naší nové průmyslové strategii, na které právě pracujeme. Já bych rozvedl tyto body. Za prvé, plán veřejných a soukromých investic, které budou na výši našich ambicí. To, to jsou základní výzvy, ty jsou velice důležité, musí to být na výši ambicí, jak jsem již zmiňoval. Dobře víte, že jsme eh, začali s tím, že jsme oznámili, že chceme zrealizovat ten fond pro spravedlivou transformaci tak abychom mohli pomoci regionům, které budou nejvíce postiženy tím, tím přechodem. E, to už bylo oznámeno, já si myslím, že vy o tom víte, pane předsedo. Jak zde na výboru, tak e, v parlamentu jako v celku. A dále, a to bylo také součástí sdělení, ve kterém se oznamoval ten zelený díl, jde o to, že velká, velké částky, je to asi 10 tisíc miliard, ten fond, bude to skutečně značně velký kapitál, který je třeba zmobilizovat, bude tam veřejný kapitál, ale samozřejmě musí se do toho zapojit také soukromý kapitál. My jsme se zcela vědomi toho, jak obrovský je to úkol, jak obrovské to jsou sumy, které musíme zmobilizovat. Dále musíme eh, investovat na všech úrovních, evropské, regionální, národní, investovat do technologií a také do průmyslové ekonomického modelu, který dovolí Evropě zajistit si svou suverenitu v oblasti zelených technologií. Dále budeme se snažit zmobilizovat i veřejné trhy. Já se tomu velice věnuji, to je nástroj, který jsme doposud příliš mnoho nepoužívali. A samozřejmě musíme se zmobilizovat všichni eh, kolem tohoto cíle. Samozřejmě tady ne, začínáme od nuly. Evropa vždy byla lídrem. Já musím říci, že často se hovří o tom, že Evropa má spoždění technologicky, že pokulhává. Já to nemám moc rád, nerad to slyším. Já to například i, i, i těch eh, zelených patentů. I tady jsme na tom vůbec tak špatně, jak se říká, naopak. Jsme, první jsou USA, pak my, pak Japonsko, Čína. My i nadále budeme mít samozřejmě tuto ambici. Budeme se tomu věnovat a je to velice důležité také proto, abychom si v budoucnu zachovali konkurenceschopnost našich podniků. Rád bych také uvedl, že My samozřejmě tomu přistupíme eh, z hlediska strategick, řetězce strategických hodnot, tak abychom skutečně tu transformaci mohli doprovázet v rámci celého toho průmyslového výrobního řetězce od začátku až do konce. Musíme také použít všechny prostředky, které máme k dispozici. Já už jsem tady nepřímo uvedl ta partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. A také čím dál tím více měli bychom využívat nástroj, který je zcela jednoduchý, a to jsou ty projekty společného evropského zájmu. Víte, jak to vypadalo v oblasti baterií, ale jsou tam i další, které vznikají například co se týče vodíku, Tady si myslím, že to je také velice vodný přístup. Rád bych také ještě znovu potvrdil, že kolegium komisařů, jak to také uvedla paní van der Leyen, chce zrevidovat pravidla pro hospodářskou soutěž a chce je přizpůsobit eh, té geostrategické realitě a také samozřejmě našim zeleným ambicím. Toto vše bude muset být zohledněno v tom novém kontextu, tak abychom mohli provést revizi těchto právních předpisů právě i v oblasti hospodářské soutěže. A samozřejmě není ta oběhovost ekonomiky, to je zásadní věc. My se tomu budeme velice věnovat. Já samozřejmě vidím, že i vy poslanci máte velký zájem na těchto věcech, když na tom pracujete, což bude pro nás velkou inspirací a pomocí v rámci naší práce na komisi. Je to jednoduchá věc. Čím více budeme mít oběhové ekonomiky ve všech odvětvích, tím více budou e, naše produkty trvale udržitelné, což je zásadní. Takže máme akční plán pro oběhovou ekonomiku, ten se připravuje, my jsme s vámi o tom již často jednali. A samozřejmě to bude součástí té velké strategie co celou průmyslovou politiku, o které jsem již hovořil. Cyklus života produktů. Od samého začátku, od surovin, zpracování, odpady, nové zdroje, tomu všemu se věnujeme. Recyklování, to je samozřejmě důležitý zdroj surovin, i druhotných surovin, respektive druhotných surovin. Samozřejmě se to také týká se těmi těch dodavatelských řetězců a jejich spolehlivosti. Podívím se na to na čísla. Pouze 12 surovin se používá, recykluje, je to málo. 80 dopadů životní prostředí, které vyplývá z produktu, se právě také e, týká toho, jakým způsobem se dál použije, je recyklován či ne. Pak tady máme takový balíček opatření, který byl připraven již přijat komisí, týká se to snížení spotřeby elektřiny. Máme tady jasná čísla do roku 2030, kolik se má přesně uspořit a je to v podstatě roční spotřeba země, jako je Dánsko, což bude mít zásadní dopad, pokud se nám to podaří, na náš celý kontinent. Třetí osa našich úvah jsou ty sociální výzvy a kompetence. Já už jsem o tom také hovořil. Tady máme vynikající spolupráci s Nikolou Šmitem a jeho ředitelstvím. To je velice zásadní téma. Tady bychom měli předvídat ty výzvy, a samozřejmě zase pomáhat těm lidem, kteří eh, tím čelí nejvíce. Mnoho lidí si dělá opavy, takže třeba jim pomáhat, podpořit, tak, abychom mohli zachovat náš sociální model a kvalifikované zaměstnance si udržet zde. Co se týče průmyslu, tady budeme mít skutečně celou jednu kapitolu, které se bude týkat právě toho, jak pomáhat těm lidem, jak jim již předem poskytovat odpovídající kompetence, které budou potřebovat. Týká se to samozřejmě také univerzit, akademického vzdělávání. Mnoho práce již bylo učiněno. A samozřejmě můžeme udělat ještě více, zejména na regionální úrovni a zohlednit veškeré naše rozhodnutí a samozřejmě pomáhat, ale nejenom, eh, mám na mysli nejenom finance, ale také vzdělávání, vysoké školy, učňovství, Přesně to, co se přímo týká našich občanů. My tedy vše již od samého počátku zohledníme, tak, aby to bylo dobře naplánováno v rámci naší strategie pro transformaci. Mnoho otázek eh, slýcháme, týká se eh, to financování, hospodářské soutěže, konkurence, které jsme samozřejmě vystaveni, to je součást reality našich eh, podniků. Mnoho podniků se bolí, bojí toho, že ty naše zelené ambice sníží jejich konkurenceschopnost, že už pak nebudou ve, situaci, kdy by mohli stejným způsobem konkurovat jiným podnikům, že to bude nespravedlivé, takže bude, hodně se tady v parlamentu hovoří o té možné daně z uhlíku na hranicích, že by to byl takový způsob, jak to celé vyrovnat, že by se tedy platila tato daně na určité služby či produkty, které nebyly vyrobeny podle standardů a norm, které mm, v oblasti životního prostředí platí u nás v Evropě. A to je jedna z věcí, kde já vám mohu jasně říci, že jsem v tom s vámi, já to podporuji, často to, o tom hovořím s členskými státy, protože to je zcela zásadní věc. A myslím si, že vy, pane předsedo, sdílíte tento pozitivní názor na tento možný nástroj. Ještě několik slov o odvětvových elementech. Hovořil jsem o digitálním světě, o chemii, o automobilových, automobilovém průmyslu, ale nejdříve se budu věnovat té digitální oblasti. To je sektor, který je čím dál tím více důležitý. V podstatě už pronikl do celého našeho života, do způsobu, jak se vzděláváme, jak žijeme. Pak tady samozřejmě máme velká očekávání na vše, co přijde s tím, až se začne využívat umělá inteligence uchovávání, zpracovávání údajů, veškeré tyto technologie, které zásadním způsobem mění způsob, jak pracujeme. Toto vše musí také přispět k tomu, abychom optimalizovali přechod eh, k zelené transformaci a samozřejmě eh, větší využívání digitální oblasti může také přispět k jasnému snížení emisí. A my samozřejmě budeme postupovat tímto způsobem. Digitální obsah musí, oblast musí také zlepšit větší účinnost eh, zelené transformace. To je, jak říkám, digitální svět je důležitou metodou, jak snižovat emise CO2. To je třeba si uvědomit. My to samozřejmě zohledňujeme. Musíme mít takové technologie, které nám ubožní, abychom stále dále snižovali CO2. Samozřejmě se to týká i letectví. Vůbec letectví a doprava jsou odpovědné za velké procento emisí CO2. A zde si myslím, že bychom měli mít taková opatření, které z nás učení lídry na té, této oblasti. My se tomu budeme velice věnovat. A není to tak, že když občané často říkají, že když po, po, po, neuvědomují si občané, že když například používají digitální technologie či mobilní telefony, že tím také vlastně přispů, přispívají k tomu, že se snižuje emise CO2 chemie, důležitá věc, důležitá oblast. Chemické produkty jsou naprosto neprostradatelné pro naše životy, často na to zapomínáme, stejně tak jako nové technologie, týká se to také baterií, ale samozřejmě i zde máme za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality. Musím říci, že Evropa má vůbec nejpokročilejší legislativu v oblasti chemických produktů, což je důležité pro dobro, dobré fungování našeho vnitřního trhu a také to chrání občany a životní prostředí proti možným rizikům nebezpečných chemických produktů. Ale samozřejmě můžeme k tomu přistoupit ještě lépe, eh, mít to vše ještě mnohem účinnější, efektivnější a proto si myslím, že, že musíme přistoupit k regulaci, revizi regulačního rámce, abychom byli jasnější, aby to bylo celé jednodušší, aby bylo snadnější dodržovat veškerá ta pravidla a samozřejmě se budeme věnovat i takovým věcem, jako jsou endokrinní disruptory. Tady vidíme, že máme relativně eh, silnou národní konkurence. A naší ambicí je vlastně, aby naše přísné normy sdílely i jiné země. Chceme mít tedy odpovědný, konkurenceschopný chemický průmysl, který bude schopen dosáhnout svých cílů a zejména chceme vyžadovat, aby všichni respektovali stejné normy v oblasti bezpečnosti chemických produktů. Mám s tím na mysli samozřejmě dovážené produkty, aby respektovali stejné normy, jako máme tady zde v Evropě. A nyní automobilový průmysl. Tady je také třeba zachovat či poslíž naší konkurenceschopnost. Máme tady tři velké průmyslové skupiny, jsme lídrem, ale jak všichni víte, ten tento sektor prochází hlubokými změnami. Dieselgate, ta aféra, parlament se to uvědoval, měli jste, všichni to velice dobře znáte. A já vám chci říct velice jasně, že potřebujeme se s tím vypořádat tak, abychom z toho zlešli vítězným způsobem. Já myslím, že jsme na dobré cestě, takže automobilový průmysl také. Zelená transformace, potřebujeme mít čisté auto, které bude samozřejmě na internet. To je vlastně taková středně a dlouhodobá práce, ale již nyní musíme začít s touto prací neboť i zde budeme muset nějakým způsobem podpořit tu transformaci, jakožto politika, abychom měli dobré využívání zelených technologií i v oblasti automobilové výroby. Také se to samozřejmě týká toho společenského aspektu, tedy opět nové technologie a jejich využívání, baterie, a Samozřejmě, když budeme mít eh, eh, auto, které bude plně napojené na internet, tak to mm, zase má pozitivní dopad, nebo to sníží spotřebu elektrické energie. Takže tady přesně víme, jakou cestou bychom se měli vydat a nyní jde o to, abychom to vše zrealizovali. Další důležitý cíl. Tady vlastně máme mm, problematiku emisí a nové legislativy. pojďme na nových standardech Euro 7. Já to navrhnu v roce 2020, abychom snížili emise síry a dusičn, dusíku. Dobře víte, že to je velký problém, zejména pro naše velká města. A Euro 7 samozřejmě také nově nastaví úroveň emisí jemných částic. Tady potřebujeme také adekvátní infrastrukturu, například pro používání elektrických baterií, vodík a jeho využívání, vytvořit nutné kompetence. Pak IPCEI, e to je nástroj, který budeme velice používat. Vodík to je podle mě velice důležité odvětví, kterému bychom se měli více věnovat, což učiníme. Netýká se to pouze dopravců, ale i dalších, kteří používají silnice. Důležité je tedy, aby spotřebatelé měli eh, možnost zakoupit takovéto čisté technologie či auta za ceny, které budou pro ně dostupné. Takže to je celá další problematika, která se otevírá a bude třeba to dobře regulovat. Dále 1. září tady budeme mít eh, nové eh, předpisy, které se týkají kontroly nad trhem a možných porušování veškerých předpisů. A bude to samozřejmě také navázáno na tu naši strategii pro reformu. To je z mé strany vše a velice rád zodpovím na případné dotazy, pane předsedo. Tak, já teď přejdu zase zpět do angličtiny. Všichni víte, jak to funguje. Slovo dostanou koordinátoři jednotlivých klubů. Petr Líze, EPP. Každý máte dvě minuty, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já budu mluvit eh, pro změnu německy, ne kvůli Brexitu, ale kvůli tomu, že zde máme excelentní tlumočnictvo a je tak trošku zvykem, že hovoříme rodnými řečmi. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše velice jasné sdělení ve smyslu, že se budeme snažit životní prostředí a průmysl tak nějak skloubit. Mám dvě konkrétní otázky. Jednak k otázce subvencí. Vy jste to trošku zmínil. Například, chceme-li bezuhlíkovou chemii nebo bezuhlíkové ocelárny, tak si myslím, že potřebujeme také národní prostředky, abychom dostali podniky do takové situace, aby to dokázali. Zasadíte se o to, aby Evropská komise takové to... Není tlumočení? Ajajaj, no tak budu muset eh, mluvit anglicky, ale zastavte ty stopky laskavě. Funguje nebo nefunguje? Tak prý máme tlumočení. Tak nevím, jestli mám začít od začátku. So I start again. Mm. Yeah, vielen Dank, Herr Tak, ještě jednou. Děkuji vám, pane komisaři. Velice správně jste řekl, že musí být naším cílem skloubit průmysl, pracovní místa a ochranu životního prostředí. Mám dvě konkrétní otázky. Ta první se týká dotací. Zajímalo by mě podrobněji, pokud nějaký podnik eh, chce mít bezuhlíkovou produkci oceli nebo bezuhlíkovou produkci chemických eh, prostředků, a investuje do toho, tak potřebuje podporu z národních rozpočtů. Zasadíte se vy, aby toto, takováto pomoc nebyla blokována jako protiprávní? Druhá otázka se týká přímo chemie. Máme tady takovou zajímavou situaci, že jak průmysl, tak environmentalisté masivně bojují za to, abychom eh, legislativu pro chemikálie eh, zachovali i v případě Británie po Brexitu, protože eh, je ta evropská legislativa zkrátka nejlepší. A mm, řekl bych, že Evropská komise v mnoha oblastech našla dobrou cestu ven, protože Máme eh, různé protichůdné snahy ve smyslu, že jsou zde určité zbytkové látky nebo nové látky, které mohou být nebezpečné, ale jsou třeba méně škodlivé než jiné látky, například tedy u oxidu chromičitého anebo u olova v PVC komise našla tu nejlepší cestu, kde chrání zdraví a životní prostředí, ale zároveň je to příliš velké ochromení průmyslu, protože ten se stěhuje jinam. A tomu je potřeba zabránit. Takže já se chci zeptat, zda tuto pozici předchozí komise u olova v PVC a u um, oxidu chromu zachováte. Děkuji. Děkuji za SAD Jüte Guteland. Děkuji, pane komisaři. Já budu mluvit anglicky, tak trošku ze sentimentu tento týden po Brexitu. Začnu tím, že bych vám pogratulovala k tomu, jak moc se zaměřujete na zelenou dohodu a na význam zelených vozidel a roli, jakou budou hrát v zelené dohodě, tedy že se budeme muset skutečně zaměřit na normy, na standardy, a zmínil jste Euro 7, zmínil jste elektrifikaci, což eh, v čemž vás podporuji, je to důležité. Ale ráda bych, abyste hovořil konkrétněji. Totiž, co se týká zejména elektrifikace, je velice důležité, abychom měli potřebnou infrastrukturu. Jsem přesvědčená, že toto bude obrovský projekt. Bude potřeba elektrifikovat jak infrastrukturu pro nabíjení vozidel, tak přímo na dálnicích budeme potřebovat nějaký celý systém, který bude kompatibilní také s nákladními vozidly například a budete muset spolupracovat s ostatními kolegy v komisi, aby se ta infrastruktura dala k dispozici, aby se zajistilo, že to vaše dílo bude dostatečně robustní. A druhá otázka se týká chemie. Na to jste se také zaměřil. Zmínil jste endokrinní disruptory, ale stále máme různé standardy. V autech, v kosmetice, v hračkách. A evropští občané chráněni de facto nejsou. Vy jste jeden z nejdůležitějších komisařů, kteří mohou něco udělat v rámci lepší harmonizace. A pro vnitřní trh je důležité, aby pravidla byla co nejadekvátnější napříč sektory, abychom vůči některému sektoru nebyli přísnější než vůči jinému. Takže jde o rovné podmínky. Proto bych ráda slyšela, jakým způsobem hodláte jednat tak, abychom e, na věc mohli zatlačit, aby se endokrinní disruptory řešily rychleji, protože Eh, ten aktuální limit, to je strašně pomalé, vlastně do roku 2023 neplánujete vůbec nic. Tolik mé dvě otázky, děkuji vám. Děkuji vám. Renew Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Díky, že jste přišel. Eh, v sobotu jsem navštívil FOSDEM. Nevím, Eh, jak moc kolegové nebo vy budete znát projekt FOSDEM. Je to projekt, který zde v Bruselu funguje už 20 let. Najdete tam zhruba 10 až 15 tisíc lidí, tisíc mladých lidí, kteří se zajímaví o programování. A nejúžasnější na té 20-leté instituci, která eh, je tady na francouzské svobodné univerzitě, že když tam přijdete, tak byste nikdy nehádali, že jste uprostřed hlavního města Evropy. Není tam ani jedna značka související s komisí, parlamentem nebo čímkoliv jiným. Nic. No ale teď zpět k faktům. Toto jsou lidé, kteří nám mohou pomoci. Protože to jsou ti lidé, které potřebujeme, a které, pokud my neuděláme nic, si koupí američané. Takže pokud vás to zajímá, tak podle čísel z GitHub 90% eh, všech projektů IT běží na open source platformách. Já mám jména dvou členů organizačního výboru tamního a rád vám pomůžu navázat s nimi kontakt protože eh, když tam zmíníte mé jméno, tak se vám otevřou všechny dveře. A dále se chci vyjádřit k tomu, co jste říkal o změně paradigmatu. Několik posledních týdnů čtu Volta eh, Whitmana Rostova fáze ekonomického růstu. Proč? Protože on říká, že když se eh, hospodářský růst mění, tak je jeden průmyslový sektor, který tu změnu paradigmatu vede. A mě by zajímalo, jak moc komise strategicky uvažuje o nalezení té správné cesty a investicích do těch správných věcí. Děkuji za ID, Erlea Bigne. Vážený pane komisaři, aktivity komise na vnitřním trhu jsou velice spojeny s ekologickými požadavky. Co se týče životního prostředí, vy tady nechcete mít regulaci dovozu do EU, což je špatně. My pouze podporujeme snahu komise v oblasti ekodesignu. Na druhou stranu, vy tady podleháte dogmatu svobodného obchodu, což také není dobré musíme kontrolovat naše doby z dovozy a omezit dovoz produktů, které jsou příliš energeticky náročné. Také musíme bojovat proti produktům, jejich životnost je schválně omezena. Je třeba, abychom dali přednost eh, produktům, které budou vyrobeny v EU nebo přímo v našich národních státech, neboť takovéto produkty budou lépe přizpůsobeny environmentálním požadavkům. Co se týče emisí v automobilovém sektoru, tady můžete počítat s námi programy. My budeme velice bedlivě sledovat, co bude komise v této věci dělat. Také podporujeme snahy vytvořit motory, které budou mít eh, nízké emise, ale nechceme, aby nějaké normy evropské byly handicapem pro automobilový průmysl, anebo dokonce pro všechny občany, kteří potřebují auto pro svou profesní práci či proto, aby se mohli přemístěvat. Myslím si, že by bylo toto velice nevýhodné, například nějaké dodatečné daně, zejména pro občany, které eh, bydlí v provinciích, ne v městských střediscích. Bylo by se třeba spíše zaměřit na námořní dopravu a tu znaní, kterou momentálně vůbec nikdo nekontroluje. Váš ideologický postoj je jasný. Ve formuláři, který jste vyplnil, jste řekl, pane komisaři, že vy odhodláte veškeré eh, ochranářské snaze evropských zemí. A vy jste říkali tady Cituji Žána Moneta, evropské národy jsou příliš malé na to, aby mohli jaksi dělat čeli těm velkým národům na tomto světě, ale velké národy tohoto světa se všechny chovají ochranářsky. Vy co vy vlastně děláte? Vy stíháte národní průmysl, vystavujete ho nekalé konkurenci s těmi zeměmi, které se ochranářsky chovají a vaše fiskální politika je antisociální. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Připomněl jste, jste to přímo nezmínil, ale hovořil jste, že pravděpodobně by se chtěl změnit naše pravidla pro vnitřní trh. Já chápu, že se tomu chcete věnovat, já jsem ráda. Jste hovořil o automobilech, připomněl jste náš cíl uhlíkové neutrality a velice dobře jste to popsal, jak situace vypadá. Na jedné straně tady máme ty normy, například v oblasti CO2, emisí pro automobily, ty euronormy které by měly být naopak ještě zpřísněné, ale dobře víte, že dnes Tyto normy mají své nedostatky. Euro 5, Euro 6, ty skandály stále pokračují. Já se věnuji otázce CO2 v automobilech již od roku 2008. Tehdy automobilky jasně řekly, že nemohou učinit více. Tehdy to bylo Euro 4, jak když jste dělali tu poslední revizi, zase řekli, že nemohou lépe, ale zase se to stále vyvíjí. Tedy na jedné straně máme v Evropě města, která eh, budou provádět zákazy určitých vozů, zejména dieselových automobilů, což jde svým způsobem dobrým směrem. Na druhou stranu to tady neotevírá dobré perspektivy. Pokud chcete uhlíkovou neutralitu v roce 2050, tak musíme e, skutečně mm, se zbavit termických motorů dříve než k tomuto datu. A Tady jistě bude snaha u států, které chtějí pokročit více, eh, mít odpovídající legislativu, která vlastně postupně zakáže ty termické motory. A vy víte, že pravidla vnitřního trhu by mohlo ovšem zabránit jistým členským státům, aby ve své vlastní legislativě šli dále a zakázali to dříve ty spalovací motory. Takže já nevím, možná by bylo vhodné zakázat spalovací do, motory třeba až v roce 2035. A já se vás ptám, pane komisaři, eh, přijdete s to iniciativou? Netýká se to pouze DG klima, ale vlastně se to týká celých právních předpisů, které řídí náš vnitřní trh. Budete se snažit skoncovat dříve se spalovacími motory? Já tady e, nadnesu takovou koncepci Lestobrana. Tam jde o to, že tady máme tu americký automobilní průmysl, který vlastně funguje pro vnitřní trh a pak tady máme možnost nějaké radikální změny právě i tedy přímo v Americe, kde se snaží to zvládat, aniž by vlastně to šlo e, v neprospěch zaměstnavatelů či pracovníků. Já se vás tedy ptám, Plánujete nějaký konec těch spalovacích motorů v Evropě? Až jste ochoten změnit pravidla vnitřního trhu, aby členské státy, které si to budou přát, mohly postupovat rychleji než ostatní? Prosím, další. Děkuji, já jsem z konzervativní frakce a my máme členy z Polska, České republiky, Itálie, to znamená ze zemí, kde je vysoce intenzivní průmysl. Dovolte mi pár poznámek. V prvé řadě k ocelářství. V tuto chvíli ocelářství se potýká s řadou problémů, zvláště s cenou suroven, s, vysoký, s vysokými cenami uhlíku ve srovnání s jinými zeměmi. A potom, když se podíváme na výkonnost, hospodářskou výkonnost EU ve světle tohoto, tak vidíme, že evropské ocelářství je ohroženo. První otázka tedy zní, co komise plánuje řešit v této oblasti. Jak to plánuje na domácí úrovni uchopit, stejně tak jako na úrovni více vícestrané. V příloze k zelené dohodě máme eh, do roku 2030 eh, závazek uhlíkově neutrální ocelářství, jak to máme chápat. Můžete to prosím vysvětlit? A také musím říct, že potřebujeme elektrická vozidla a e, větrné mlíny, ale vy zodpovídáte za oblast vojenství a tak se podíváme na spor s Čínou. I ten může přispět k mezinárodním tlakům. A zde bychom museli tedy zvážit i obranu a obrana bez ocelářství je nemožná. V neposlední řadě musím říci, že pro řadu z nás je nemožné absolvovat energetickou transformaci bez jaderné energie. A zde v tomto parlamentu, jak víte, jsou delegace, které jsou jasně proti jaderné energii. My jsme usilovali o ekologizaci tohoto odvětví, ale zde je potřeba také zvážit otázku státní podpory. Rádi bychom, abyste, prosím, jak už říkal Petr v souvislosti s chemickým průmyslem, abyste vysvětlil možnost státní podpory. Já si nejsem jist, jestli Petr hovořil o této otázce. Nikola Sague, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři za prezentaci. Já mám určité závažné výhrady k tomu, jak může ten, to spra- ten spravedlivý přechod vůbec proběhnout po zastávajících pravidel. My v Irsku máme eh, velká rašiniliště, která byla celou řadu let využívána pro, vy- pro výrobu elektrické energie a v této oblasti se vyráběla elektrická energie, ale do roku 2003 má tato výroba skončit, což má pro zaměstnance těchto firm velké dopady. Ale vláda navrhla dva projekty do budoucna, aby transformace proběhla spravedlivěji. Jednak chtěla eh, v, v Midlands mm, Irska eh, zrealizovat nové projekty, kde probíhají nabídková řízení, aby se využilo to odborné zázemí, které zde existovalo. Je zde navíc eh, možnost větrné energie, ale eh, jsou zde zase pravidla hospodářské soutěže a veřejných nabídek, která jdou proti těmto myšlenkám. Zároveň chtěli provést rekvalifikaci pracovníků. Takovýto plán provést rekvalifikaci u lidí, kteří se zabývali touto oblastí po celý život. To je velice složité vzhledem k jejich věku a zázemí. A vzhledem k tomu, jaká jsou zde pravidla veřejné podpory, tak i kdyby proběhla taková rekvalifikace, tak těto lidé chtějí zůstat eh, na místě samém a získat smlouvu pro ně bude každopádně velmi složitá. Je dokonce možné, že dojde k určitému zablokování těchto lidí a že jim státní podpora nebude znemožní, znemožní eh, přejít na další práce. A tak se mohou třeba ucházet o práce v jiných regionech nebo v jiných regionech dokonce Evropské unie, ale my zde máme eh, vážný důvod k obavám. Sdělení k zelené dohodě říkalo, že do roku 2021 se příslušná pravidla změní tak, aby cíle a politiky Evropské unie byly zohledněny. A tak se ptám, pane komisaři, jak plánujete tato pravidla pozměnit a můžete se vyjádřit i k těm obavám, která, které jsem vyjádřil, můžete se eh, vyjádřit i k obavám těch zaměstnanců, o něž se jedná. Děkuji. Děkuji a prosím, eh, zodpověste položené otázky. Máte 10 až 12 minut. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dámy a panové, vážení poslanci, rád bych začal otázkou pana Petra Lízeho. Ta se týkala v první řadě veřejné pomoci, státní pomoci a celních cílů samozřejmě. To, co já jsem měla na mysli, když jsem řekla, že zrevidujeme pravidla hospodářské soutěže, samozřejmě tam zohledníme právě ty zelené cíle. Nepochybně. A samozřejmě o tom budeme hovořit s kolegní paní Vestagerovou. To bude jejich cí, úkolem v rámci kolegia eh, provést tu revizi. Druhá otázka, která byla poněkud techničtější povahy, vy jste tady hovořil o problematice chemických produktů a narážil jste zejména na, pokud jsem to správně pochopil, na skutečnost, zejména o, se to týkalo problematiky olova, což je samozřejmě důležitá věc. Připomíná, že tento výbor tady chtěl omezení obsahovalo v plastech, to samozřejmě samozřejmě souvisí s nařízením říč, ochrany zdraví. Eh, tam byla jistá výjimka, která byla všem nutná, proto abychom se vypořádali s minulostí. Plasty, které bude mít větší objem olova, by vlastně neměly být předmětem recyklování, takže pokud bychom k tomu dobře přistoupili, tak můžeme získat pro Evropu z plastu 27 tun olova. Eh, tady si myslím, že komu se k tomu přistoupila dobrým způsobem, vy jakožto parlament se rozhodli, vy jste rozhodli jiným směrem. Prosím, to je samozřejmě vaše právo. A druhá věc, to byla, myslím, otázka paní Dutland z SAD. Je to ono? Ano? Tedy, hovořila jste o elektrifikaci, in, nutné infrastruktuře, té nutnosti, abychom měli být e, dobrou infrastrukturu pro elektroautomobily, o tom jsme již hovořili. E, v kolegy komisařů, zejména s kolegou Timmermansem. To je klíčový prvek. A pokud tady hovoříme nějaké obálce, tak tady skutečně asi ještě těch 10 tisíc miliard. My jsme si dobře vědomi veškerých těch ekonomických aspektů a výzev, které to sebou nese. opět tady pouze odkazuji na partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které bude důležité, ale samozřejmě souhlasím s vámi. Je to oblast, kde musíme být velice eh, vědomí si té problematiky, sledovat to pečlivě, pokud chceme dosáhnout našeho cíle musíme samozřejmě zmobilizovat, ale nejenom ty prostředky, nejenom komise, nejenom členské státy, všichni aktéři se do toho musí zapojit. Co se týče norem, těch různých norem, tady je třeba to zharmonizovat. To je samozřejmě cíl, který sledujeme. Týká se to také právě rýče, jak jsem o tom právě hovořil. Musíme ovšem zase zohlednit ty různá specifika v těch jednotlivých odvětvích. Ale na druhou stranu chceme mít co možná nejvyšší stupeň harmonizace na vnitřním trhu. Třetí otázka. Tu, myslím, položil pan Torvalds, ano, přesně. Já jsem velmi pečlivě naslouchal vašim slovům. Já si myslím, že vy jste hovořil samozřejmě o open sourceu, o těch platformách, což je samozřejmě skvělý projekt. Já myslím si, že se to vyvíjí dobrým směrem. A vy jste řekl, že tady v Bruselu vlastně se nacházíme v takovém symbolickém místě. A já si myslím, že my to, toto vše budeme řešit během příštího roku. A samozřejmě o to bude výstě zájemného podniku. Ano, rozhodně já vás tom podpořím a můj kabinet to může spoluorganizovat. Já jsem to tedy pochopí, že vy znáte mnoho podniků, že s ním máte dobré vztahy. A dále, vy jste tady hovořil, ano, o, o, toho, o, o té staré fáze ekonomického růstu, je to také můj oblíbený autor. Jaká úsilí musíme vyměnout? Co vlastně musí být nás cílem? Tady, myslím, jsou dvě možné způsoby výkladu či pochápání. Jednak tady je třeba si uvědomit, že tady dojde k takové technologické ruptuře, k takovému zlomu. Často se hovoří o digitálním světě, jak to mění naše chování, ty produkty, využívání produktů. A jak to nově nastavuje ekonomická pravidla. Jo, eh, tom už eh, hovoří Jean Tior, nositel Nobelovy ceny. To ono to celé vlastně mění povahu, tu vnitřní povahu toho ekonomického jednání, jednotlivce, jeho propojení s realitou, které je čím dál tím více méně materiální. A samozřejmě to také souvisí se zadlužením států, kontinentů. Já se tomu velice velmi to sleduji, protože pokud budeme mít vysoké úrovně zadlužení, tak to může mít velice silný dopad na veškeré aktéry, na domácnosti, na jednotlivce, na růst v různých odvětvích. Ale ono je to všechno propojeno. Proč je to propojeno? Protože pokud tady máte určitý dluh z minulosti, to je to, co máme, no, tak to je vlastně také to, co pak je tady ale ještě jiný typ dluhu, dluh budoucnosti. To je stav planety, který vlastně, v jaké my přenecháváme těm budoucím generacím. A pokud tady nebude ten zelený díl, tak vlastně ty děti budou dvakrát platit. Oni už vlastně platí za náš dluh z minula a ještě by jim přenecháme ten dluh bluhorucnosti. A to si myslím, bychom neměli dopustit. To je naší morální odpovědnosti, abychom proti tomu něco dělali. Hrozně doporučuji to, aby se přečetli tu knihu, o které kolega hovořil. My musíme nastavit pravidla, která zajistí, abychom nějak zvládali ten dluh budoucnosti, abychom se s ním vypořádali my sami, abychom ho nepřenechali budoucím generacím. Dále zde byla otázka paní Beně, ano. Já jsem pochopil vaši otázku, veškeré ty aspekty, o kterých jste hovořila. Některé dokonce s vámi sdílím, některé více, některé poněkud méně. Co s čím souhlasím je to, že se mi velice nelíbí ta naprogramovaná, to zastarávání těch produktů. To samozřejmě, pokud chceme cyklování ekonomiku, tak nemůžeme eh, akceptovat. Vy jste hovořila také o tom, co se děje na našich hranicích, o těch normách, které bychom tam měli vyžadovat. Já jsem o tom hovořila, já jsem hovořila o tom mechanismu přizpůsobení té daně pro přizpůsobení se emisím CO2, což by mohl být takový nástroj, jak vlastně zvrátit nějaké možné zkreslení trhu v náš neprospěch, v neprospěch našeho průmyslu. Takže to je rozhodně zásadní věc. Dopad na občany. My samozřejmě musíme pomoci všem územím, oblastem. Není možné, aby občany zaplatili za tu transformaci. To není možné. Právě z tohoto důvodu jsme přišli s naší ambicí zeleného dílu. Ono je to taková širší problematika, zejména co se týče toho liberálního dogmatu, vy jste o tom hovořila. Ale myslím si, že jste určitě eh, zaregistrovala, že tady došlo k jisté změně. Já jsem nyní řekla, že Evropa by měla být čím dál tím více svrchovaná v určitých oblastech. Hovořili jsme o klíčových technologiích. Vy jste také hovořila trošku o kritických zdrojích To jsou veškeré ty dodavatelské řetězce, strategické, zejména vzácné zeminy. Tady já samozřejmě bych také byl rád, abychom v Evropě eh, nebyli příliš závislí, jakožto Evropa tady na jiných zemích, abychom byli soběstační v této věci. A ještě jednou opakuji, že my jsme se rozhodli nastavovat, eh, zavádět čím dál tím více jasná pravidla právě ku prospěchu našeho trhu našeho vnitřního trhu. Tato pravidla, například co si týče 5G, tak jsme to už jasně nastavili, budeme pokračovat v dalších sektorech. Nám jde o to, aby ta pravidla byla jasně pochopitelná. Aby ti lidé, kteří chtějí se zapojit, přispět, mohli to učinit, ale jak říkám, budou to vždy naše pravidla a bude se hrát podle našich pravidel. Pan Žado, Vy jste položil otázku, která se týkala zejména týkala se to mimo jiné té normy Euro 7. Tedy nová pravidla pro automobily, že ty předcházející normy byly ne, dostatečné. Pak se hovoří o těch spalovacích motorech, že by bylo třeba s nimi skoncovat. Já vám řeknu velice jasně, mým cílem, a myslím si, že ten cíl sdílíme, je, abychom měli, stejně jak vy to chcete, vlastně naprosto bezemisní automobily. To říkám zcela jasně, jakožto komisař, který má toto v portfoliu. Toto je můj cíl. Bezemisní vozy. Vy jste tady přišel s takovým cílem já to chápu, že bychom měli tedy se spalovacích motorů se bavit dříve. Jsme ve fázi transformace. Tedy já musím zajistit, aby náš cíl akceptovali všichni. Některé členské státy, jak již víte, již oznámili, že chtějí například zakázat prodej dýzlových vozů, a také se to někdy týká i benzínových automobilů. Myslím, že v Dánsku, ve Španělsku, v Nizozemsku byly takovéto tendence. A bylo to tak eh, nastavené, myslím, na rok 2030, 2040, tento horizont. Já si myslím, že to je výborná iniciativa. Já to budu velice děle sledovat, budu se snažit samozřejmě podpořit i tento způsob transformace a já jakožto komisař ovšem musím hledět na to, aby se dodržovaly zásady vnitřního trhu i v této věci, takže se budu snažit nějakým způsobem sladit a propojit tyto dva elementy. Asi to nebylo úplně jednoduché, ale eh, s vaší pomocí se o to pokusím, budu se o to snažit. Čím více nás bude, tím jednodušší bude dosáhnout cíle, o kterém vy jste ve své otázce hovořil. Dále bezemisní automobil, to je skutečně naše ambice, to opakuji. A dále pan Vondra, tam, ano. Ocel. To je samozřejmě strategická surovina. E, Týká se to celé řady odvětví. Vy jste o tom hovořil, automobilový průmysl a také právem jste zmiňoval, že to také velice důležité pro obranu. A my učiníme vše proto, abychom samozřejmě zachovali tento průmysl v Evropě, a když jsme my mezi sebou začali hovořit o těch možných mechanismus pro přizpůsobení se Baskie pro tu daň z uhlíku na těch hranicích, tak jsme právě také měli na, na mysli to ocelářství. Jo? Tedy my to vnímáme, zabýváme se tím a snažíme se tedy zvážit, jakým způsobem nalézt řešení, které bude vhodné a dobře to upraví. Dále je třeba více investovat do technologických inovací, abychom, jak bych tak řekl, ozelenili tu produkci osely. Samozřejmě to, tady je zapotřebí zejména investic. A samozřejmě musíme se podívat na podmínky pro přístup na trh a samozřejmě mechanismus státní pomoci. Máme proto nástroj, a samozřejmě použijeme veškeré nástroje, pokud to bude třeba. Nástroje tu jsou. Ale musím říct, že jsme o tom skutečně výslovně diskutovali. Přesně o tomto jsme diskutovali v rámci našich schůzí eh, kolegy a komisařů. A další otázky, pan Valas. Já jsem eh, tedy to vnímal takto, že eh, já se vás byla to velice specifická otázka, takže já doufám, že jsem to dobře pochopil. Týkalo se to těch rašelinišť. Musím si, že to je přesně takový případ, kdy je třeba podpořit tu transformaci, tu spravedlivou transformaci nějakými doprovodnými opatřeními. Ehm, tady jedna věc, která je skutečně zásadní, neboť vy jste právě připomněl, že Vždy je třeba mít na mysli pomoc těm, kteří vlastně dříve pracovali v takovýchto techn- sektorech či řemeslech, profesích, podpořit ty osoby, tak aby mohli zvládnout tuto novou životní situaci. A to tedy znamená, že je také třeba, aby tyto osoby měly podporu nejenom ze strany státu, ale také například eh, aby byly nějakým lepším způsobem vyškoleny. Ty částky nejsou zanedbatelné. Ten fond, který byl využit, tam můžete využít až 100 eh, miliard eur. Ale v takovýchto velmi specifických případech, o kterém jste hovořil vy, je třeba jednak zohlednit eh, ten typ té aktivity a pak samozřejmě zohlednit veškeré ty pracovníky, kteří se věnovali té profesi velkou část svého aktivního života. Vy jste řekli, že tady byly snahy nějak eh, nalézt vhodná řešení pro ty osoby. Já vám mohu každopádně říci, že přesně toto je důvod, proč chceme zřídit ten specifický fond, a proč jsme s ním počítali od samého počátku eh, vlastně oznámení tohoto velkého projektu Zeleného dílu? Právě proto, abychom mohli pomoci takovýmto lidem. Děkuji, pane předsedo. Přejdeme k druhému kolu. Otázek, prosím, držte se časového limitu jedna minuta, protože nám zbývá už jen 20 minut, včetně odpovědi pana komisaře, takže pokud chceme, aby měl možnost a prostor zodpovědět vaše otázky, tak to musíme zajistit. EPP Esther de Lange, prosím. Děkuji, pane komisaře, ve svém úvodu jste hovořil o globálním leadershipu o eh, zelených technologiích, o tom, jak být průkopník v zelených eh, technologiích. To není něco, co mají nadiktovat politici, to je něco, co generuje hospodářská soutěž. Nicméně hospodářská soutěž musí být spravedlivá. Vy jste hovořil o státní podpoře, o veřejné podpoře a to není celkový obrázek. Dovolte mi příklad z Nizozemska. My jsme dělali veřejné nabídky na elektrické autobusy na zelené technologie v dopravě v kontextu zelené dohody a na konci se ukázalo, že společnost, která vyhrála výběrové řízení, bude vyrábět nejvíce těchto autobusů v Číně. To znamená v zemi, kde většina společností má státní podporu, získává státní podporu, my tam nemáme přístup k výběrovým řízením. Já, je to jenom příklad, který vám uvádím. Pokud zelená dohoda znamená, že budeme ty zelené technologie a zelené produkty nakupovat v Číně, tak to fungovat nebude. Proto by zde neměla probíhat jen debata o státní podpoře, ale měli bychom hovořit i o eh, veřejných řízeních, pokud budeme vyloučeni v zemích, které nás na trh nepustí, tak pak se musíme vybavit proti dumpingu. Pamatujete na solární panely z Číny? Technologie se vyvíjely zde, ale pak se nedostaly na trh. Takže jako komisař jste ochoten připravit legislativní návrhy konkrétního typu, například na oblast uh, nabídkového řízení. Myslím, že na to čekáme už dlouho. Christian Schellenmoser za e SAD. Děkuji pane komisaři, děkuji pane předsedo, děkuji za to, že jste mezi nás dorazil, pane komisaři. Jsem moc ráda, myslím, že je dobré, že od roku 2030 Holandsko a Dánsko chce některá tato vozidla úplně zakázat. Děkuji vám za to, že máme tuto možnost. Pak jste hovořil o hospodářské soutěži. Uh, o spravedlivém přístupu k evropským společnostem. A já myslím, že nejlepší z hlediska hospodářské soutěže je, abychom v Evropské unii byli ambiciozní a měli vysoké cíle. Můžete tedy podpořit standard Euro 7 pro automobily. Chcete předkládat legislativu na rok 2021, ale tady bude trvat nějakou dobu, než se vše připraví. A já bych chtěla, abychom měli možnost tu hospodářskou soutěž zvládnout. Děkuji za Renew. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, budu hovořit francouzsky a budu hovořit o tématu, která se týká tencovní mapy věnované umělé inteligenci a zejména jejího používání v oblasti zdravotnictví. Pokud víte, že jistě víte, že zkombinová informace big data, těch velkých tak a umělecké, umělé inteligence dovoluje velice pokročit, zejména v léčbě chorob, jako je rakovina, ale celé řady dalších eh, chorob rovněž. Toto se velice úzce pojí ovšem i s možností toho, že ty technologie budou zneužity, nejenom v oblasti diskriminace v zaměstnání nebo co se týče zdravotního postištění, ale také je tady riziko toho, že tady může být předvídán nový typ chování a například to může ovlivnit sociálně-ekonomický status takovéto osoby, dokonce i čas strávení ve škole či sexuální orientaci. Takže je tady skutečně velké nebezpečí toho, toho, že se to celo zvrhne a mohl by tady vzniknout nějaký nový technologický eugenismus. Proto se vás ptám, jak chcete nalézt dobrou rovnováhu mezi těmi novými technologiemi a těmi přínosy, které jsou nepopiratelné, zejména v oblasti zdravotnictví. Děkuji vám. PP Edina Toc, prosím. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste mezi nás dorazil na výbor ANVI. Evropská unie má dynamický průmysl, který zde sehrává klíčovou roli v naší ekonomice. Jedním z vašich úkolů je zajistit, aby všechny subjekty evropské ekonomiky se zasadily o cíl na rok 2050 z hlediska neutrální uhlíkově neutrální ekonomiky. Brzy budete předkládat novou strategii. Já se domnívám, že to je vynikající příležitost řešit otázku změny klimatu, řešit otázku zelených technologií, nových pracovních příležitostí. Silná ekonomika je předpoklad a jediný způsob, jak zajistit, aby ekologický přechod ne- nespůsobil eh, další uhlíkové úniky a ztrátu pracovních příležitostí. Musíme provázat tuto strategii s zelenou dohodou a mobilizovat nutné investice. A já bych se chtěla zeptat, jak bude nová strategie řešit otázku změny klimatu a zároveň podporovat konkurenceschopnost Evropské unie a jejich členských států. Děkuji. Katrin Grize za ID. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, hovořil jste o otázce migrace, imigrace z pohledu pouze ekonomické, ale tato vize nezahledně environmentální dopady takového toho fenoménu. Více spotřeby, více produkce a tím více znečištění. Současně zvýšená prostora ubytování a infrastruktur, čím se zabetonují naše půdy. A dá, tím pádem se tady zni, zase ta stopa člověka na přírodě zvětší. Já si myslím, že dohoda z Paříze ukázala, že tam máme určité mimity a proto tady nemůžeme eh, asi eh, vždy zohledňovat pouze jeden aspekt. Je třeba se vždy podívat i na ten ekologický, ekonomický dopad. Já tady mám takovou otázku, pane komisaři, jakým způsobem můžeme jednak podpořit demokracii ku prospěchu růstu a zároveň chránit naše životní prostředí. Děkuji vám to je téma, která ještě tady nebyla úplně přesně tady probíráno u nás na Envy na, a není za SAD Alexandra Movety. Sí, grazie, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice ráda jako ostatní, že slyšíme a potvrzuje se, že nová zelená dohoda bude hlavní ambicí této komise a aktuálního parlamentu. Zadali jsme si velice důležitý cíl. Je to nový evropský sen. A vy jste to definoval eh, jako to, aby se Evropa stala první zelenou mocností na světě. Jinými slovy, bude to generační přelom. Chceme-li si zachovat tento primát i v oblasti zelených technologií, musíme hovořit o suverenitě zelených technologií, tak budou zásadní výzkum a inovace. Jakým způsobem hodláte prosazovat a udržovat výzkum a vzdělávání? A poté udržitelná mobilita. To je naprosto zásadní. To je jasné. Kromě toho, co už tady zaznělo, bude potřeba prosazovat informační a vzdělávací činnost vůči občanům, vůči spotřebitelům, eh, které bude potřeba doprovázet v rámci voleb. Automobily to již nebude pouze zboží, bude to v podstatě taková služba pro spotřebitele, takže to bude posun i směrem k eh, tomuto, poskyt, k tomuto druhu poskytování automobilismu. Jaké ambice zde máte? Děkuji za zelené bas Ekut. Děkuji komisaři, jsem tady od vás napravo. My jako parlament, ano, ano, pan komisař sedí vlevo ode mě, respektive já sedím vlevo od něj, ano. Tak, ale vážně. Co se týká toho usnesení o zelené dohodě, které jsme jako parlament přijali, důležité pro nás je, co tam říkáme, o tom, že Evropa by měla snížit svou celkovou environmentální a zdrojovou stopu, což musí být součást vaší průmyslové strategie. Jakým způsobem hodláte začlenit ten redukční cíl evropské stopy, zejména v oblasti zdrojů, do své agendy? A za další, chceme také e, cyklus pro netoxické materiály. A musím říci, že DG Grow zatím ty, tyto, tuto cyklickou iniciativu pro netoxické materiály nemá. DG Grow je naopak v jádru celé řady soudních sporů, které se na komisi řídily. Endokrinní disrupto, disruptory, E, olověné trubky, olovo v PVC. Jak zajistíte, že budete eh, se směrovat na jaksi netoxické materiály, že nebudete jenom vracet a vracet ty toxické materiály? Děkuji za EPP Maria Spiraky. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři. My jsme výbor pro životní prostředí, ale máme v kompetenci také veřejné zdraví. A proto se chci zaměřit na vaši průmyslovou politiku. Chci se vás zeptat, zda se snažíte podnikat nějaké iniciativy, abyste řešili základní příčiny nedostatku léčiv. Řešíte stabilitu nabídky, aby se léčiva dostala skutečně ke všem. Pak také otázka týkající se dotací, zejména v oblasti farmaci, farmacie a vý, průmyslové výroby v Evropě. Jistě eh, vnímáte to nebezpečí, kterému čelíme, tedy že náš zdravotní sektor bude outsourcován do třetích států, které mají takzvané konkurenční výhody. Děkuji vám za komentář. Za ECR je tu opět pan Vondra. Pakliže nechce, dobře. Za SAD tím pádem, pokud si No pokud si budete chtít vzít slovo, tak vám slovo dám. Prosím, prosím, prosím, máte na to právo, samozřejmě, dvakrát, ano. Eh, děkuji. No, nedostal jsem od vás odpověď k druhé otázce, takže s vaším dovolením ještě jednou. Zkrátka a dobře, pro celou řadu z nás je nemožné tuto energetickou transformaci podstoupit bez jádra. Děkuji, že jste odpověděl Petru Lízemu, co se týká dotací pro chemický a další průmysl, ale chci vaši odpověď na téma dotace pro jadernou energetiku. Ano, SAD Timo Volken. Děkuji, pane předsedo. K předřečníkovi. Jde to i bez jádra, v Německu to jde. A poměrně dobře. Ale dobře, Eh, pane komisaři, díky, že jste tady. Mám na vás pár otázek. Celá řada sektorů se bude muset elektrifikovat. Ne všechny sektory půjdou elektrifikovat. A v těch sektorech budeme potřebovat vodík, zejména zelený vodík. Hodně jsme dnes slyšeli, ale málo toho bylo konkrétního. Proto dovolte dvě konkrétní otázky. Má komise už teď nějaká spolehlivá čísla, co se týká poptávky po zeleném vodíku v evropském hospodářství, zejména v průmyslové oblasti na roky 2030, 2040 a 2050? A Dále bych rád věděl, jaká opatření eh, komise, jako vy, komisař, považujete za nutná, abychom zelený vodík co nejdříve dostali na trh. Jak zajistíme, že přechod z, um, ze zemního plynu na vodík skutečně také proběhne. A například e, třeba investice do různých plynovodů, e, jak je možné je provést, aby ty plynovody mohly být používány pro vodík, abychom tedy nemuseli e, řešit ještě další technologická řešení. Děkuji vám. Děkuji. Zareňu Irena Žoveva. Děkuji, pane předsedo. Aby došlo k úspěšné inkorporaci technologií nové generace jako umělá inteligence, musí Evropská unie navýšit investice do výzkumu a infrastruktury, musí posílit dopad environmentální politiky, musíme vytvořit základy pro to, abychom dosáhli našich eh, průmyslových a environmentálních cílů. Tím pádem nutně potřebujeme jeden zásadní základ, tedy evropský jednotný evropský datový prostor a nová pravidla pro datovou interoperabilitu a normy související se změnou klimatu, zdravotnictvím, země, zemědělstvím a energetí. E, tato data musí být disponibilní pro výzkumníky i pro biznis, včetně malých a středních podniků, aby ti to mohli inovovat. Můžete nám, drahý komisaři, vysvětlit, jaká je evropská strategie e, v oblasti komplexního a plně fungujícího datového trhu, aby přístup k těmto datům byl napříč všemi sektory, aby se mohly používat bezplatně anonymizovaná data, abychom podpořili technologický pokrok jak ve veřejném a soukromém sektoru, tedy jak připravíte základ pro to evropské globální vůdcovství v této oblasti, Eh, v souvislosti s potřebným technologickým pokrokem, díky kterému dosáhneme zelené, eh, cílu zelené dohody, včetně etických standardů. Jaké akce musíte konkrétně provést, abyste toho dosáhli? Děkuji. Děkuji za EPP Stanislav Polčák. Děkuji, pane předsedo. Já bych se s dovolením dotázal eh, na otázku jednotného vnitřního trhu. Mě tedy velmi oslovila vaše slova, pane komisaři, pokud jde o New Green Deal. Ehm, musíme samozřejmě analyzovat všechny dopady, které bude Eh, tato dohoda mít na eh, naše trhy samozřejmě i na naše podniky a eh, i spotřebitele ale to že budou děti platit dvakrát jak vy jste citoval z oné knihy tak to je skutečně znepokojující a podle mě pravdivé. já bych se věnoval otázce dvojí kvality potravin protože náš výbor má na starost také otázku zdraví a bezpečnost potravin a tuto věc jsme řešili v minulém volebním období poměrně razantně. Eh, minulá komise v této věci dvojí kvality potravin učinila určitý pokrok. Eh, je to pro nás velmi citlivé téma, protože jako kdyby byly rozdělené trhy v Evropě na dva bloky, západní a východní. A eh, já bych se vás rád zeptal na váš názor ohledně této otázky, která myslím, že spadá i do vašeho portfolia jednoznačně. Ono to jakoby vypadalo, že jsou zde dvojí dva metry na občany jedni ti kteří mají přístup eh, řekněme k těm lepším potravinám doufejme že eh, eh, to je otázka pouze dočasná a ti kteří ti druzí spíše z té východní evropy kteří mají přístup k těm horším potravinám. já doufám že to nemá dopad na bezpečnost potravin že to je otázka pouze kvality ale samozřejmě je to velmi znepokojivé a citlivé téma a bylo to velké téma i voleb u nás v české republice ale nejen u nás. děkuji. Děkuji. Jako poslední Petros Kokalis Zague. Děkuji, pane předsedo. Díky, pane komisaři, že jste přišel. Nejsem si tak úplně jist, že v této době všeobecného zrychlení všeho jsme na tom tak dobře. Tíkají nám tady ty klimatické hodiny a nejsem si jist, e, zda ten váš e, systém, tedy těch pěti a 25 generačních let, možná je to až příliš dlouho. Jak se chcete vyhnout tomu, že se uzavřeme do mezigeneračních investic do fosilních plynů nebo takzvaných zemních plynů. Druhá otázka je, jak vnímáte hospodářské příležitosti e, co do naší další adaptace. Díky ještě jednou, že jste přišel. Máme pouze dvě minuty. Takže já bych vám dal trochu více, tak pět, šest minut, abyste mohl zareagovat na otázky, ale prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Ano, zejména děkuji mluvíká za to velice živou diskusi. Já jsem si zaznamenala veškeré vaše otázky, ale kdybych měl pravděpodobně, asi budu muset eh, do, dozodpovědět eh, individuálním způsobem v osobním rozhovoru s vámi, neboť je to vše důležité, na co jste se ptali. Nejméně ty investice. Investice musí mít na výši našich ambicí, o tom jsme hovořili. Je tady ten fond pro tra- spravedlivou transformaci. Já samozřejmě eh, v sboru komisařů se tomu věnujeme, eh, přemýšlíme, jaký tedy mechanismus by nám zajistil imbeci, ambicioznější výši investicí. Eh, samozřejmě jsou to také mm, dlouhodobé investice, Eh, a dnes víme, jak vypadají ty úroky, dnes jsou buď nulové nebo negativní, takže my se budeme snažit to nastavit tak, aby to nějakým způsobem fungovalo, aby to bylo dobře připravené, abychom co možná nejrychleji s tím mohli přijít a začít s tou transformací, protože to je zásadní projekt, jak jsem to již rozvedl a je třeba, abychom zmobilizovali veškeré možné prostředky. Já jsem tady hovořil o tom, že je třeba, aby se do toho aktivně zapojily veškeré zúčastněné strany. A samozřejmě jsou tady také specifické situace. Já, a to je otázka předchozí, tady ne, rozhodně komise nedělá tady rozdíl mezi občany ze západu a občany z východu. Ano, já jsem to tedy, já chápu vaši kritiku, je nepřijatelné, to, co jste tady popsal, rozhodně. A ještě to jádro, to jádro, já jsem na to zapomněla, bylo to tady opětovně dotazováno. Takže prosím kolegu, aby si vzal sluchátka, možná by to bylo vhodnější. Jinak se bude muset ptát ještě po třetí. Takže to jádro, hovořím o jádru, pane kolego. Ano, již jsem vás poznal, jste to vy. Vy jste se na to ptal, ano, to je důležité téma. Jádro je důležitý zdroj energie pro mnoho členských států Unie. Samozřejmě na jádro je nahlíženo jakožto na transformační zdroj energie, proto, který, že nám tedy pomůže dosáhnout našich cílů. Eh, víme, že v jádro toto je v rukou v odpovědnosti členských států, ne Unie, takže samozřejmě to je jeden z elementů energetického mixu zde v Unii, ale samozřejmě z dlouhodobého hlediska máme takovou ambici, abychom měli samozřejmě totálně čistou energii, zcela bez uhlíku a tady samozřejmě i zohledníme důležitost jádra. Co se týče umělé inteligence a těch dat, to bylo několik dotazů na toto téma, které je také naprosto zásadní. Možná bylo vhodné mě se takto setkat a rozvést si toto téma umělé inteligence, protože je to celá řada, je to soubor problémů, který se to týká široká komplexní problematika. Možná bychom se nad tím mohli ještě jednou sednit, abychom si tady představili globální vizi komisi na právě toto téma, na možnou strategii, kterou budeme připravovat. Samozřejmě důležité, aby podniky měly přístup k údajům, takže před námi je skutečně velká práce, která vlastně už byla nastartována a já bych to mohla rozvést do detailů, ale samozřejmě často nedovoluje. A otázky, které jste položili, jsou naprosto v souladu vlastně s čím, na čem my již nyní pracujeme. Je tady ta etická dimenze, jak to bylo nadneseno, je tady ta i dimenze inovací, výzkumu, pokroku, tím, že používám údaje, které samozřejmě musí být v souladu s našimi evropskými pravidly a musí to být data, která tady budou používána, tady zpracovávána podle našich algoritmů. A dále ještě otázka, která se týká vodíku, zelený vodík. Já nemám ta čísla, na která jste se ptali, tady se omlouvám, nemám tady přesnou odpověď. A Ale já vám to jistě poskytnu, až to budu mít dispozici, já to zadám svým službám. Co se týče nutných akcí v této věci, tady si myslím ano, je to konkrétní element, my se na to zaměříme. Já velice věřím v odvětví vodíku osobně. Je to také určitý strategický prvek, který nám vyřeší vy, eh, pomůže vyřešit celou řadu problémů například v oblasti dopravy, rozhodně ale nejenom. Pak tady byly ty netoxické produkty či látky. Já bych chtěla před... Je tady prostě mm, práce, která byla nejdříve a pak později. My samozřejmě připravíme zcela jasná pravidla, která to ošetří. Ano, Když jsme o tom hovořili, na to kritické materiály, budeme se tomu věnovat, nastavíme jasná pravidla. Dále paní Morety se ptala na otázku, která souvisela s výzkumem. Ano, máte pravdu. Musíme zmobilizovat celý kontinent. Výzkum je zásadní. Potřebujeme evropský rozpočet, který bude značně velký pro výzkum což je vlastně naše kolektivní práce. Já doufám, že nás v tom parlament velmi podpoří, aby tedy v tom, aby rozpočet pro výzkum zůstal zachován. Veškerých těch problémech Horizon 2020 a ve všech dalších vždy tam jsou takové kapitolky, které přímo se zaměřují na zelený díl, takže to samozřejmě je zásadní a přispěje to k dosažení našeho cíle. A nyní otázka kolegyně, která se týkala Nizozemska. A těch autobusů a tě veřejné zakázky, že na konci ty autobusy byly vyráběny v Číně a že to nebylo podle našich environmentálních norem. Ano, to je problém, to je zjevné. Já se tomu věnovat, můžete se mnou počítat a budu se snažit nalézt vhodné řešení. Jak říkám, nástroje pro naši obranu v oblasti obchodu máme, mě to velice zajímá. Tehdy Můžete reaktivovat nějaké nástroje, pokud tomu tak je, dejte mě vhodné informace, určitě se na to podívám. Reciprocita, co se týče eh, přístupu k eh, trhu s veřejnými zakázkami, tam mám pocit, že to bylo na, tr- na radě zablokováno. Ale já se snažím, budu, budu snažit som pokročit. A ještě jednou v tomto konkrétním případě v současném regulačním rámci, zejména VTO, je možné použít určité nástroje a já se na to podívám a prohovořím to s kolegou Hoganem. Dále je tady téma, vy jste hovořila o té imigraci, říkala jste, že potřebujeme kompetence. Samozřejmě budeme si školit naše pracovníky, proto abychom dosáhli tohoto cíle. To je důležité, ovšem my máme 450 milionů našich evropských občanů, chceme mít růst u nás v Evropě. Jak tedy zajistit náš pokrok i v sociální oblasti? Demografické eh, předpovědi do roku 2050 jsou samozřejmě takové, jaké jsou budeme muset zajistit, že nějakým způsobem si zachováme naši konkurenceschopnost a není to tehdy pouze otázka emisí, ale to také otázka toho, aby vlastně jsme byli konkurenceschopní, jakožto Evropa, i za eh, té demokratické situace, kterou v té době budeme mít. Já tedy se omlouvám, že jsem nemohl v tomto mazém čase zodpovědět na veškeré otázky. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Euh, Dáme si přestávku jeden, jednu minutu a pak nás čeká ožehavé téma ECDC. So, we are going to resume our work. Budeme pokračovat. A ještě než přejdeme k dalšímu bodu, to znamená sešení ECDC. A děkuji vám, paní ředitelko, za účast. Tak si dovolím několik eh, prohlášení předsedy k programu. Hlavní z toho spočívá v tom, že po Brexitu a po odchodu našich britských kolegů došlo k početním změnám ve výboru, což bylo přijato na plenárním zasedání a od dnešního dne má Envy výbor 81 členů místo původního počtu 76. V tuto chvíli se nacházíme uprostřed celého procesu. Máme sice početní složení, ale nemáme ještě jmenovité složení výboru. K dispozici to bude schváleno formálně až příští týden ve Štrasburku. Několik politických skupin žádalo o odložení hlasování, které se mělo konat dnešního dne. My jsme souhlasili s tímto návrhem a hlasování bylo odloženo. Hlasovat o evropském semestru a o příslušném stanovisku se bude, jakmile bude k dispozici, složení výboru se všemi plnoprávnými členy výboru, což proběhne ve Štrasburku. Tolik tedy k oznámení předsedy a také Veronika Rydma mě požádala, abych se vyjádřil k návštěvě z, z Francie. Je zde skupina z Francie, nevím, jestli je stále ještě v sále nebo již sál opustila. Každopádně návštěvníky vítáme. Můžeme tedy přistoupit k druhé výměně názorů a ke slyšení ECDC. Je to výroční výměna názorů, která probíhá a v tuto chvíli se ale koná ve zvláštní okamžik, když zasáhl koronavirus a proto jsem poprosil paní ředitelku, aby se soustředila hlavně, nikoli však výlučně, na prezentaci na téma koronaviru, jak vypadá stávající situace, jak to hodnotí Evropská unie, jaké je riziko, jak ošetřit toto riziko v Evropské unii a celosvětově a také poprosím, abyste mohla čas věnovat i dalším tématům, protože ECDC se nevěnuje pouze jen otázce koronaviru. Děkuji vám tedy za návštěvu. Je to dobře načasované, slyšení dobře načasovaná, výměna názoru máte 10 až 15 minut a potom budu následovat otázky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, že jste mě pozvali na tuto výměnu názorů na půdě výboru Envy. Já bych ráda zvláště poděkovala našem, našemu novému kontaktnímu bodu paní Anně Kopčinské a také dvěma zástupcům parlamentu v naší řídící radě. I ty vítám. Sofia Masaj Gukovič a Marelina Kopa jsou těmito zástupkyněmi. Evropského parlamentu. Toto výroční slyšení, jak pan předseda říkal, má konkrétní zaměření. Já bych však ráda upozornila na skutečnost, že jak, ačkoliv se soustředíme na koronavirus, tak jsou zde další hrozby v Evropě i celosvětově. A ráda bych vás ujistila, že sledujeme i ty další hrozby což dokazuje skutečnost, že za poslední měsíc jsme zveřejnili a zpracovali čtyři studie rizika ke koronaviru a k dalším virům. Šlo třeba i k, o um, patogeny rezistence na uh, vícečetné podávání léků. To je něco, k čemu se vyjádřím ještě později v průběhu prezentaci. Máme technický problém? Snaží se to vyřešit. Já bych ráda upozornila na jednu věc historie. Podívejme se zpět na rok 2003. Tehdy jsme hovořili o jiném koronaviru, o SARSu. A ten tehdy způsobil, že se založila agentura ECDC dnes po 15 letech. Je agentura ECDC organizací, která má 280 zaměstnanců z 26 zemí EU a výroční rozpočet je 16,5 milionu na tento rok. Pochopitelně v tuto chvíli hovoříme o novém typu koronaviru. Koronaviry byly zjištěny už před dlouhou dobou, v 60. letech, a infikují člověka i řadu zvířat. Od roku 2003 jsme zaznamenali další dva koronaviry jako patogeny pro člověka, což je SARS a pak v roce 2012 to byl MERS. Koronavirus zjištěný v prosince v Číně, je novým kmenem, který nebyl předtím nikdy zjištěn u člověka a propuknutí nových virů u člověka jsou vždy obavou z hlediska lidského zdraví, zvláště v situaci, kdy nemáme dost informací, jak se tento vir šíří, jaké jsou dopady, jak lze tento virus léčit. Vidíte tedy, že my v tuto chvíli jsme v našem eh, centru pro nouzové situace nastavili úroveň 2, což je nejvyšší úroveň. Máme zde tři stupně, 1, 2 a 3, kdy pracujeme na příslušný počet směn. V tuto chvíli pracujeme na dvě směny, ještě máme tedy kam postoupit ke třem směnám a je škoda, že nemám k dispozici průsvědky, protože jsem vám chtěla ukázat mapu. I don't think this was this. Okay, Uh, maybe I can show you later. Já vám tu mapu ukážu později. Chtěla jsem jen podat eh, aktuální informace k dnešnímu dni. K dnešnímu dně máme 17 380 případů a 362 úmrtí. Většinou se jedná o případy v Číně a všechna úmrtí Eh, byla v Ázii. 361 z nich v Číně a jedno úmrtí na Filipínách. V tuto chvíli máme 25 případů v Evropě, 21 z nich jsou v EU, dva ve Spojeném království a dva v Rusku. Později vám ukážu postup práce, protože tam přesně uvidíte webovou stránku, která byla vytvořena pro tento účel. Každodenně zde aktualizujeme informace a zajišťujeme, aby se informace šířily mezi veřejností, nejenom mezi zdravotnickým personálem. Média používají naše informace z webových stránek, tak aby mohla tyto informace sdělovat veřejnosti. Máme řadu kontaktů se sdělovacími prostředky a snažíme se jim sdělit maximum k dané situaci. Stávající situace v EU, kde máme tedy 21 případů, je taková, že v tuto chvíli se snažíme sledovat cíl řešit ty zjištěné případy a zabránit dalšímu šíření. To je stávající situace, tomu se věnujeme, řekněme, takto se tomu věnují kolegové v jednotlivých zemích, tím, že se snaží pro, provést včasnou diagnózu, izolaci pacientů a snaží se zjistit všechny osoby, s nimiž byli tito pacienti ve styku s těmito osobami, je pak navázan kontakt. Takto jsme postupovali v v 21 případech. V 8 případech se jednalo o nakažení v Evropě, v Německu a jeden ve Francii. A všechny ostatní případy tam šlo o nákazu mimo území Evropské unie. To znamená, že lze říci, že situace je v Evropské unii pod kontrolou. Co se týče cíle podpory řešení situace na půdě ECDC, my se snažíme pomáhat zemím zabránit dalšímu šíření. My jsme vytvořili proto materiály a krom studie vyhodnocení rizika, o které jsem již hovořila. Máme zde ještě studii z 31. ledna, která se zabývá definicemi případů, vykazování případů, hlášení případů, eh, pokynům o dohledání osob, s nimiž byla osoba v kontaktu, kdy země by měly postupovat díky těmto pokynům harmonizovaným způsobem a řešily by podobně podezřelé případy testování, obraceli by se na kontaktní osoby, věděli by, jak věc řešit. A poslední dokument byl vydán v průběhu víkendu ohledně opatření ve zdravotnických zařízení proti šíření nemoci. Také jsme vydali pokyny laboratořím, jak mají hlásit koronavirus. A jedna z našich činností se soustředila na zjišťování připravenosti zemí. Provedli jsme průzkum laboratoří, chtěli jsme zjistit, zda jsou země schopny tento virus vůbec zjistit, což je prvotní východisko, abychom byli schopni následně situaci ošetřit. Já ještě nemám k dispozici výsledky, ale pokud ehm, víme, tak ehm, země jsou schopny uh, virus eh, šíři, eh, zjistit a jsou zde i další laboratoře, které jsou schopny otestovat vzorky, které případně přicházejí z dalších zemí. Se snažíme zemím pomáhat, proto vytváříme i šablony eh, letáčků pro cestovatele do Číny a pro osoby přijíždějící z Číny a také jsou to šablony letáčků pro zdravotnický personál. Tyto šablony umožňují zemím nejen si to přeložit, ale také upravit daným podmínkám, tak aby v národním kontextu tyto letáčky zapadaly, mohou být označeny národními eh, logy a tak dále. My v tuto chvíli připravujeme průzkum obecné připravenosti zemí. Zvláště se snažíme zjistit maximum o připravenosti nemocničních zařízení. Samozřejmě, že nepostupujeme osamoceně, spolupracujeme velmi úzce, řekla bych každodenně, s DG Santé, se Světovou zdravotnickou organizací, rovněž také s agenturou pro veřejné zdraví Číny a s agenturou pro veřejné zdraví Spojených států amerických. Také eh, spolupracujeme s agenturou Afriky. Snažíme se zjistit, jak je Afrika připravena, jakou má kapacitu, jaký má potenciál případně zachytit a um, řešit eh, výskyt koronaviru. A nyní potřebuji ještě se podívat na vyhodnocení rizika. Chtěla jsem to schrnout a říct se vám, jak vypadá naše činnost, jak v tuto chvíli vnímáme riziko v Evropské unii, potenciál případného výskytu a případný dopad je veliký. Pravděpodobnost pro občany Evropské unie, kteří jedou do některých z provincií Číny. Ten, tento dopad je rovněž vysoký. V jiných provinciích Číny vnímáme toto riziko jako riziko mírné, ale může se zvýšit v, v průběhu příštích týdnů. Je zde mírná až vysoká pravděpodobnost, že se objeví další případy v Evropské unii u osob nakažených v zahraničí. Pokud jsou tyto případy zjištěny včas a jsou okamžitě nasazena příslušná opatření, zvláště ve zdravotnických zařízeních, tak pravděpodobnost dalších přenosů na další osoby je považována za nízkou až velmi nízkou. Pokud tato opatření však nebudou nasazena z, v nemocničních zařízeních a dojde k pozdnímu záchytu onemocnění, tak pochopitelně zde dochází k druhotnému šíření ve společnosti a zde je pravděpodobnost vysoká. Já bych své vystoupení v tuto chvíli uzavřela. Ohledně nového koronaviru samozřejmě, že bych vás mohla seznámit s dalšími informacemi, ale ponechám to až na vaše dotazy. Chtěla jsem v tuto chvíli upozornit na několik příkladů dalších hrozeb. Jednak spalničky. Za poslední tři roky jsme zaznamenali v Evropské unii asi 53 tisíc případů a 95 osob zemřelo. Máme vakcínu, která je levná a účinná. Jde částečně o to, že se šíří nesprávné informace o této nemoci. To znamená, že řada lidí má obavy z příslušné vakcíny a proto v roce 2018 byly závěry nebo doporučení rady posílení spolupráce na podpoře této vakcíny. A součástí doporučení by měl být portál evropských vakcín, evropský portál, na tom pracuje v tuto chvíli naše agentura a my bychom rádi tento portál považovali jako zdroj úředních informací pro kohokoliv, kdo se chce seznámit s informacemi na téma očkování. Tento portál by měl být spuštěn na konci dubna. Bude to součástí Evropského týdne očkování. O dalších hrozbách jsem již eh, hovořila, což je antimikrobiální rezistence. Jedna ze studií, která je zveřejněna dnešní den, hovoří o výskytu této rezistence v Litvě. Další studie bude zveřejněna v průběhu tohoto týdne, což je multiresistence E. coli v několika zemích Evropské unie. Musím říci, že odhadujeme, že každý rok asi 34 tisíc osob zemře na dopady antimikrobiální rezistence to je zátěž srovnatelná s chřipkou, tuberkulózou, HIV a těmito všemi dohromady. Tedy je to celkem závažná hrozba, která se však neobjevuje ve sdělovacích prostředcích zdaleka tolik jako koronavirus. Také jsem vám chtěla říci, že sledujeme situaci mimo Evropskou unii, abychom chránili Evropskou unii účinně Spolupracujeme se Světovou zdravotnickou organizací SDG Eco a v tuto chvíli jeden z našich kolegů je v Kongu, kde ještě stále nebyla vymícena ebola. V tuto chvíli se zdá, že bude situace podchycena, ale zatím není a už je ebola zjištěna v Kongu rok a půl. Tolik tedy k výstupům práce agentury za rok 2019. Měli bychom se ohlédnout. My jsme v loňském roce vytvořili 23 rychlých vyhodnocení rizik. V tuto chvíli ale mohu říci, že v roce 2020 jsme jich zpracovali 8. Zdá se, že tento rok bude intenzivnější než rok loňský. Měli jsme 58 technických zpráv k různým tématům, částečně s připomínkovým řízením ve veřejnosti. Rovněž jsme také zodpověděli otázky parlamentu. Nebylo to tolik jako obvykle, protože probíhaly volby v loňském roce. Rovněž jsme také zveřejnili 86 vědeckých článků. Prioritou pro letošní rok jak už jsem říkala, je řešení antimikrobiální rezistence. Chceme se dále zabývat implementací doporučení rady k posílení spolupráce v oblasti očkování chtěli bychom podpořit komisi při řešení um, cílů udržitelného rozvoje, zvláště v oblasti HIV a tuberkulózy. Rozšiřujeme některé z našich stávajících projektů v oblasti e-health a chceme také realizovat pro- programy zaměřené do, do budoucnosti, na co se lze připravit, co lze předvídat. Nadále podporujeme členské státy, co se týče připravenosti v přezračním kontextu, pracujeme na našich interních mechanismech a snažíme se zjistit, jak vše, co možná nejvíce zefektivnit. K roku 2020 mohu říci, že řídící rada teprve před dvěma měsíci schválila náš program. V tuto chvíli je, se věnujeme maximálně koronaviru, proto musíme řešit seznam priorit předložíme našemu vedení, seznam činností, kterým se nakonec věnovat nebudeme mu moci. To znamená, že v březnu toto navrhneme. My bychom také, já jsem si připravila uh, ve své prezentaci určitá klíčová slova, která by se měla objevit, ale tu prezentaci jste bohužel nemohli vidět, takže vás v tuto chvíli, vám tu, v tuto chvíli děkuji za pozornost. Teď teprve se objevila prezentace, tak v tom případě můžete začít od začátku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Každopádně ta prezentace bude rozeslána za nedlouho. Já už ji mám na stole. To je výhoda předsedy. Je to velmi zajímavé, jsou tam zajímavé mapky, zajímavá čísla, bude dobré to všem rozeslat. A příště třeba budeme schopni se k tomu vrátit. A pokud se prezentace objeví, tak ji samozřejmě budeme promítat v průběhu otázek. Kontaktní osoby Envy Paní Košlenská, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, drodzy koledzy, paní direktor. Raz... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já vás ještě jednou srdečně vítám, paní ředitelko. My jsme se zde setkávali již dříve a nyní, myslím, pokračujeme v našem intenzivním kontaktu a dialogu, jak je to již typické pro náš výbor a vaši organizaci a doufám, že budeme úzce spolupracovat i nadále a to nejenom v kontextu této hrozby toho, tedy, co Světová zdravotnická organizace vyhlásila jakožto stav hrozby kvůli novému typu koronaviru. Já si myslím, že je důležité se zaměřit také na spolupráci členských států v rámci boje proti tomuto novému viru. Členské státy poprosili o pomoc, zejména co se týče laboratoří a diagnostických prostředků a také objasňování e, případů, kde je podezření na onemocnění. Tato vzájemná pomoc již existuje, vy jste to také připomněla. A hovořila jste o tom, jak jsme přistupovali v roce 2000 3 a 2011 k SARSu. Já bych si také přála, abychom měli k dispozici dostatečné množství prostředků pro řešení té nové situace. Zeptala bych se na jednu věc. ECDC, jakožto výkonná agentura Evropské komise, může si zažádat o pomocné prostředky, například při, pro diagnostiku, či poskytnout pomocné prostředky pro diagnostiku této choroby. u našich občanů či osob, které pobývají na našem území. Pokud se tento virus bude šířit, jakým způsobem bude ECDC implementovat doporučení pro zabránění dalšímu šíření tohoto viru a jak chcete zlepšit přístup k diagnostickým prostředkům a dále. Zmínila jste o spolupráci s čínským CDC. Jedná se o přímý kontakt a nebo jste skontaktováni výhradně prostřednictvím VHO a odpovídajících eh, národních zastoupení. Ještě jednou děkuji mnohokrát a děkuji za to, že jsme v takto úzkém kontaktu. Tak, to bylo čtyři až pět otázek v jedné a jsem si jist, že všichni budeme chtít detailní odpovědi, takže prosím odpovězte raději rovnou. Děkuji vám mnohokrát. Otázka týkající se laboratorní podpory. Ano, je to opravdu tak, že některé země nabídly, že budou testovat vzorky od jiných, ale v situaci, kdy nemáme jaksi jednotlivé případy, ale hodně rozšířené a expandující um, pole nákazy, tak v takovém scénáři nedoporučujeme diagnostikovat všechny jednotlivé případy, protože to by naprosto zahltilo diagnostickou kapacitu těchto laboratoří. Bude potřeba najít nějaký algoritmus, abychom ten vývoj, tu, tu evoluci té epidemie mohli nějakým způsobem ovládat. Ale za obvyklých případů, zejména pokud se objevují klastry, netestujete každého. To bylo to samé jako během té pandemie, tam se nedi- nediagnostikoval každý jeden člověk, protože když máte skupinu lidí s podobnými symptomy, tak eh, když diagnostikujete nějakou chorobu u jednoho, tak předpokládáte, že všichni ostatní mají to samé. A potom je potřeba se podívat na to, jakým způsobem by tento systém nastoupil, abychom efektivně využívali prostředky. Co se týká čínské CDC, tam máme dohodu o spolupráci. A jsme v pravidelném kontaktu. Obdrželi jsme přeloženou verzi jejich situační zprávy. A víme, a takto, ti kolegové tam jsou pod značným tlakem. Takže náš dojem je, že dělají vše, co je v jejich silách, aby nám informace, které mají k dispozici, předali. Děkuji. Fajn, takže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 Okay, so good. So we... Tak, takže seznam už máme. Sáhodlouhý a kompletní, maximálně minuta 30 na každého, aby měla paní kolegyně čas odpovědět detailně. Takže začneme Petrem Lízem. Děkuji, pane předsedo, také děkuji za to, že jste vyslechli můj podnět za EPP v tom smyslu, že dnes diskutujeme nyní o tomto tématu. Lidé si dělají obavy. A je pravda a správně, že v ostatních oblastech máme mnoho více úmrtí a měli bychom o tom více hovořit. Eh, vy jste tady hovořila o té antimikrobiální rezistenci s celaprámem a také je důležité nevyrábět paniku. Ale navzdory všemu je důležité, abychom byli dobře informováni. A proto vám děkuji za veškeré informace a myslím si, že naším úkolem je nyní také Mm, tedy právě nešířit paniku, uklidnit eh, občany a říct jim, že pokud eh, že, že jsme schopni to riziko v EU zvládat, pokud zvolíme vhodný přístup. Ale položil bych otázku, kterou mi kladou lidé. Ve svém volebním okrsku mám firmu, která přímo produkuje ve Wuhanu. Máme, tam tady odpovídající eh, kontakty a e, tady takové dvě e, otázky. Můžeme očekávat mutaci toho viru, že se z něj stane ještě nebezpečnější virus, anebo je to spíše nepravděpodobné podle odhadu expertů. A dále existují vědci, kteří říkají, že čínské úřady nám nesprostředkovávají správná čísla. Máte nějaké podněty či podezření, protože podle toho, co tady vidíme v Evropě a v jiných částech světa, že toto Eh, tento odhad je v pořádku, nebo máte pocit, že nám čínské eh, úřady poskytují správná čísla? Jutta Gutteland. Jutta SAD. Děkuji vám. díky, že jste tady a diskutujete s námi. Je to pro nás velice užitečné, nejen samotná ta debata, a to jak k otázkám, které třeba jsou dlouhodobější, ale je potřeba na ně reagovat. Je velice užitečné slyšet od vás, co všechno děláme. Že máme v Evropské unii know-how, které nás činí bezpečnějšími. Eh, nezapomínejme na SARS, nezapomínejme na všechny ty ostatní zkušenosti. Zkrátka dává nám to eh, pocit jistoty, eh, ta vaše práce. Souhlasím s předřečníkem, že náš úkol rozhodně není šířit paniku. Je potřeba být bdělý, být pozorní, mít jistotu, že můžeme rozšiřovat informace a vyměňovat si osvědčené postupy mezi členskými státy. Musíme zajišťovat, že chráníme naše občany, aby se nenakazili. To je zcela evidentní. A proto eh, velice ráda slyším, že spolupracujete s VHO. Mám otázku, která je tak trošku na zamyšlenou. Eh, za prvé, když někdo přijede z Číny, je jasné, že lidé si dělají eh, starosti o to, zda jsou ti lidé nakažení zda jsou připraveni se s tou chorobou případně nějak potýkat, zda jsou připraveni nechodit mezi lidi a izolovat se. Ale pakliže už jste nakaženi, pokud jste se s někým setkali, eh, možná si ani nevzpomínáte, že jste se s nimi setkali, a ani ti lidé třeba nebudou tak pozorní, jak to ošetříme toto, aby ta jaksi druhá generace potenciálních bacilonosičů si uvědomovala, že mohou nastat určité symptomy, které tato nemoc vyvolává. Jsem velice ráda, že jste také hovořila o spalničkách, to je naprosto zásadní. A když navážeme na to, co říkali i ostatní, ta antibiotická rezistence, já bych chtěla, abychom se na toto téma zaměřovali ještě více. Ráda bych od vás slyšela, co potřebujete od nás, od Evropského parlamentu k antibiotické eh, rezistenci. Četla jsem některé ty věci, o kterých jste hovořila vy, ale zajímalo by mě konkrétně váš názor. Děkuji za Renew, paní Renoir. Madame Ledí, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní ředitelko. Tady jasně vidíme, že tady máme obrovská zdravotní rizika hrozby a je třeba, abychom měli solidní a jaksi jednotnou reakci, neboť choroby neznaní hranice a musíme reagovat na mezinárodní úrovni, alespoň tedy na evropské. Já tady doufám, že Evropská unie eh, se k tomu přizpůsobí působí, do, postavit dobrým způsobem, bude to sledovat a koordinovat. Já jakožto lékařka vidím, že ty odpovědějící orgány u nás převádí ty, ta doporučení VHO a ECDC, převádí tedy lékařům, profesionálům, tak, aby dobře rozpoznali ty osoby, které již o, nemocniny tím koronavirusem. Je to velice dobře připravené, je to velice eh, jednoduché, dobře pochopitelné, ale eh, tam se vám, jak bude vypadat implementace doporučení v různých zemích eh, planety, zejména v zemích, kterých se to zejména týká. Co se týče přednostních chorob, doporučení mají smysl pouze tehdy, pokud se jich drží skutečně všichni. Proto se vás ptám, máte nějaký odhad používání či implementace těchto doporučení VHO, zejména samozřejmě na čínském území? Děkuji vám. So I will take an additional three... Tak, teď ještě tři další otázky a pak vám dám slovo, abyste mohla odpovědět. Za ide paní Benio. Madame la directrice. Vážená paní ředitelko, tady se opět byl eh, skutečně velice nebezpečný virus. A šíří se, je to koronavirus. Ty události jsou tak rychlé, že ty čísla se neustále mění a zdá se, že se z epidemie stane rychle pandemie. Tím, že tady osoby a zboží se volně pohybují, máme tady ty migrační politiky, kontroly na jsou nedostatečné, což samozřejmě podporuje šíření takového viru. Eh, již několik dní vidíme, že došlo k posílení kontrol na územích národních států, zejména na těch hranicích na letištích, ale hranice územní a mezi jednotlivými členskými státy jsou čále, stále volné. Například Rusko uzavřel hranici s Čínou a požaduje víza od čínských státních příslušníků. Co tedy dělá ECDC? Nemělo by ECDC vyzvat členské státy a Evropskou unii, aby i hned pozastavil Schengen a zavedli také odpovídající opatření v rámci migračních politik. Děkuji vám. Děkuji, děkuji a budu vám velice vděčná za vaše reakci. Paní Rivasi za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ředitelce. Já se domnívám, že to není vše jasně vyřešeno, ta tematika koronaviru. Jsou tady ještě otevřené otázky. Máte nezávislé odborníky? Například víme, odkud ten virus pochází? Nejdřív se říká, že to byla myš nějaká, pak se říká, že to bylo na tom tržiště ve Wuhanu a pak se, se říkalo, to jsou ty poslední informace, že to z toho tržiště nepochází. Co o tom víte? A dále, i tady všichni se eh, si kladou otázku, zda ten virus může zmutovat, jak je to, problém, eh, jak je to pravděpodobné. Máte nějaké genetické analýzy těch prvních čínských eh, koronavirů nebo alespoň toho viru, který se dostal do Francie? Ten virus již zmutoval, ano či ne? A pak ta mm, rychlost šíří učení. Eh, to, tím se zabývají lidé. Někteří lidé přišli do Francie, jsou 14 dní v karanténě. Já se ptám, jak dlouho to trvá, než ta chorba propukne? Dva dny, čtyři dnů, kolik to je tedy dnů přesně? A co se týče Evropy, zde v Evropě máme lékařské struktury, které jsou schopné pečovat o ty lidi, izolovat je, skutečně se o ně dobře postarat. Ale co se týče například eh, zemí AKT, jak tam vypadá ta situace? Pokud se tam dostanou nakažení lidé, tak to bude velice složité. Máte nějaká specifická doporučení pro tyto země, proto abyste zajistili, že tam bude dobrá diagnostika. Vy říkáte, že diagnostika je velice důležitá, abychom věděli, zda je to chřipka, nebo je to, je to skutečně tedy choroba zapříčiněná tím koronavirem. Máte tady nějaká doporučení právě pro tuto oblast? Děkuji. A jako poslední paní Hazekam. Voorzitter, uh, dank mevrouw. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát paní Aman za informace. Mám celou řadu otázek, které bych vám ráda položila, co se týká používání antibiotik v chovatelství, co se týká problému zónos. Soustředím se pouze na jednu zónozu, což je právě koronavirus. Slyšeli jsme, že eh, epicentrum té nákazy je na jednom tržišti ve Wuchanu kde se údajně prodávají divoká zvířata, včetně vlků nebo hadů. Podobně jako tomu bylo v případě viru SARS. Existuje taková obecná představa, že taková zvířata se nejedí, ale velice podobně se objevila nákaza SARSu v roce 2002. A konec konců také virus MERS, se na lidi přenášel z velbloudovitých. Pokud eh, skončíme s obchodem s divokými zvířaty, možná bychom asi eh, skoncovali i s koronavirem. Neměli bychom tento obchod, eh, co do tedy produktů z těchto zvířat, které přicházejí do Evropy, nepomohlo by to, bylo by to lepší pro lidi a konec konců i pro zvířata. Děkuji. Děkuji. A teď máte slovo vy. Díky vám za všechny tyto otázky. Je to celé spektrum dosti obsáhlé. A já to proberu a uvidíme, co bude. Takže, mutace. Mutační potenciál, eh, to zaznělo dvakrát. Podívejte, viry mutují. A to ver, velmi eh, různorodou rychlostí. Co se týká tohoto nového viru, nemáme zatím dost informací. Ono to vypadá, eh, jako že už o tom hovoříme strašně dlouho, ale je to jenom, jsou to jenom tři týdny, co se ten virus podařilo identifikovat. Takže eh, musíme si uvědomit, že zde je ještě celá řada otázek, na které nejsme schopni odpovědět. Možná za pár týdnů, ale teď ne. A toto je jedna z nich. Ale rozhodně to je otázka, kterou budeme muset vyřešit. Protože takováto mutace by ovlivnila laborator, laboratorní diagnózu a ve finále také terapii. Je to důležitá otázka, neumím na ní aktuálně odpovědět. A potom, eh, správnost čísel z Číny. No, podívejte, nemáme žádné indikace, které by naznačovaly, že bychom ta čísla nedostávali tak, jak jsou. V posledních dnech vidíte, nebo v posledních sedmi až deseti dnech vidíte, že se to navýšilo z nějakých 1200 oznámených případů za den a e, ze včerejška na dnešek je to 2800. Tom ale podle mě nutně nenaznačuje, že by před námi někdo něco skrýval. Jde pouze o lepší diagnózu. Takže Abych konkrétně odpověděla na tuto otázku, zatím nemáme žádné náznaky toho, že bychom měli nesprávné informace nebo že by před námi někdo něco tajil. Pokud by před námi někdo něco tajil, asi bychom se to nedozvěděli, že ano? Ano, a hned je to jasnější, říká pan předseda. Ne, tak já vím, že to nepomáhá, ale podívejte, můžeme pracovat pouze s informacemi, které máme a spekulovat to ničemu v tuto fázi nepomůže. Samozřejmě, že situaci monitorujeme a když dochází k eh, nejasnostem, tak se o tom bavíme s protistranou. A zatím nic pochybného nemáme zaznamenáno. Další otázka byla, co s lidmi, kteří přicházejí do evropských zemí z Číny to je otázka, která je ve finále samozřejmě odpovědností jednotlivých národních zdravotních orgánů. My děláme to, já vám to bohužel nemohu ukázat. My jsme připravili takový informační letáček, tam máte eh, oddíl, který se zabývá tím, jak by se lidé měli chovat, když přijedou z Číny. Včetně mimo jiné pakliže mají symptomy nějaké respirační infekce, že by měli jít k lékaři nebo dojít si do nemocnice, případně měli by jít tam, kam jim určí daný členský stát a měli by tam jasně uvést nejenom symptomy, ale také svou cestovní historii. To je velice důležité v tuto roční dobu je naprosto běžné s nějakými respiračními obtížemi se setkat, takže kdyby každý, kdo vykazuje rýmu, se nechal testovat na koronavirus, tak laboratoře budou velice rychle, bez jakékoliv kapacity a ničemu to nepomůže. Je potřeba říct, že e, e, je, je, je potřeba uvést, tedy ti pacienti musí potenciálně uvést, e, že cestovali, kam cestovali a že to bylo třeba do Číny tam a tam. To je doporučení, které máme na těch letáčcích. Ať už členské státy přejmou naše letáčky nebo si vyrobí vlastní, to je jedno, důležité je, aby tam byly ty samé informace. Další otázka byla, zda máme nějaký odhad Jakým způsobem se v Číně implementují směrnice Světové zdravotnické organizace? Stručně nemáme. To je opět něco, na co se můžeme zeptat a já si to poznamenám a uvidíme, jaké informace jsou při VHO k dispozici, ale není na nás, abychom někoho kontrolovali. Samozřejmě můžeme se zeptat kolegů ve Světové zdravotnické organizaci. Další otázka, e, respektive e, byla to výzva e, pro nás, abychom požádali státy, aby pozastavili fungování šengenského prostoru. To je zcela mimo naši kompetenci, my jsme vědecká agentura. Toto je čistě politická debata a čistě politické rozhodnutí. Z hlediska vědy v Evropě rozhodně to v tuto chvíli není opodstatněné. Tak, odkud ten virus pochází? To je velice zajímavá otázka. Všichni si vzpomenete, že na začátku všichni říkali, ano, všechny ty případy jsou napojeny na, ten, na tu tržnici, kde se obchoduje se zvířaty ve Vůčanu. Víme, že ostatní koronaviry v tomto století alespoň částečně byly nějakým způsobem spojeny se zvířaty nebo se zvěří a tím pádem to zní hodně. Ale poté se velice rychle e, ukázalo, že toto nemůže být jedin, jediný modus e, transmise, protože z těch prvních 100 případů pouze polovina těch lidí infikovaných měla kontakt se zvířaty, takže možná, že ten prvotní původce je zvířecího původu, ale tento virus je schopen se přenášet e, mezi lidmi, což se velice rychle ukázalo. A to, co vidíme v Číně teď, je rozhodně transmise mezilidská, nejedná se o nic zoonotického. Inkubační doba No, opět, i o tomto se teprve učíme no, v čase. Aktuálně se odhaduje, že to je zhruba 3 až 12,5 dne. Takže v rámci těch karantén eh, a pozorování na karanténě těch 14 dní, to by mělo pokrýt i tu nejdelší eventualitu. Zatím možná, Může se stát, že se inkubační doba prodlouží a budeme se muset přizpůsobit. Některé viry mají inkubační dobu 21 dní, takže je potřeba, abychom naše odhady přizpůsobili a přizpůsobili tím pádem naše hodnocení i doporučení podle toho, jak se budou v čase vyvíjet fakta. Země AKT. To máte pravdu. A proto máme s, a, kontakty mimo jiné s africkou CDC. No, vy jste neviděli tu mapu, bohužel, no, ale e, je tam poměrně e, jasné, že e, na tom kontinentě zatím nebyly žádné nahlášené případy. A s africkou CDC navazujeme spolupráci, nabízíme jim podporu, pakliže by bylo něco, s čím bychom jim mohli pomoci. Doufám, že na vaši otázku, paní Házekamp, co do obchodu eh, jsem odpověděla, teď by to nepomohlo. Ale nechci říkat, že by to samo o sobě nebyl důvod, proč s tím skoncovat. A jenom chci říct, že na koronavirus, na šíření koronaviru to asi velký dopad mít nebude. Děkuji. Pak byly ještě eh, otázky nad rámec toho koronaviru. Navrhoval bych, že byste si je nechala až na závěr. Takže teď bude druhé kolečko. Teď bude paní Čarnas. Director for coming here and... Děkuji, paní ředitelko, že jste mezi nás dorazila, eh, že jste nám podrobně vysvětlila tento důležitý výskyt eh, onemocnění. Mě by zajímala jedna věc, o které jste hovořila na konci, o dalších výskytech onemocnění, když jste hovořila o kapacitě ECDC a členských států řešit další výskyty onemocnění, vzhledem k tomu, že je chřipkové období a také, jak jste sama podotkla, máme zde spalničky a antimikrobiální rezistanci. Jak to tedy všechno uchopit? A pak, jak vidíte vazbu CDC Číny? Je to přímý kontakt mezi vámi a jimi, anebo zprostředkovaný? Já vím, že je to mimo práci ECDC, ale víte, zda Světová zdravotnická organizace má někoho osobně na místě a řeší umrtnost a příslušná čísla řeší, zda jsou to přesná čísla, která se k nám dostávají do Evropy. Vzhledem k tomu, že to je nový výskyt onemocnění, má tam někoho přímo osobně. Děkuji a prosím pana Polčáka. Eh, děkuji, pane předsedající Já bych se zeptal specificky k otázce antibiotické eh, rezistence, protože to je věc, která eh, myslím, že nás velmi zajímá. Myslím, že máme zde velký dluh, nemyslím teď výbor Envi, ale obecně v povědomí veřejnosti. Vy jste velmi dobře sdělila ty dopady které jsou na úrovni thirty four tisíc úmrtí to mě eh, skutečně zarazilo toto číslo. není tak trochu problém eh, v tom jaká eh, sdělení jaké informace jsme schopni dopravit našim občanům? neměla by toto unie aktivnější to znamená sdělovat občanům co to konkrétně znamená antibiotická rezistence a že i jejich chování těchto občanů má dopad právě na šíření této antibiotické rezistence? děkuji mnohokrát za odpověď. Renew, prosím, pan Zovals. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně. Marlene Dietrich by tady měla zpívat, kdy to kdo pochopí. Když se podíváme na situaci v Číně, tak si uvědomíme, že je to stejná situace jako tehdy. Viděli jste v New York Times, jak tam jeden oftalmolog hovořil o situaci a o příslušných rizicích. Zjišťujeme, že opět autoritářský stát zakrývá informace jako v minulosti. Je to stejné a zase nevíme, kolik těch úmrtí opravdu bylo Myslím, že tuto otázku bychom měli řešit a měli bychom je položit Světové zdravotnické organizace, protože to je past. Je to autoritářský režim, který to přikryl. Děkuji. Děkuji za SAD, pan González Gezares, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mezi nás přišla a také děkuji, že jste dorazila tak brzy po té, co se objevilo onemocnění způsobené virem koronavirus. Někdy nás zablokuje takový ten strach z toho, abychom příliš nepřišířili ne paniku. Nejprve musíme uh, Eh, zmobilizovat všechno zázemí. Tak to nakonec vypadalo i v předchozích případech. Já si přesně vzpomínám, jak to bylo u SARSu, jak to bylo u eboli. Vždycky to začne panikou, pak se začne hovořit o tom, že se zavřou hranice, že se zruší Schengen. To je tak nezodpovědné. Nezapomínejte na další věci, jako je mezinárodní obchod. To také by se zablokovalo. To je přece něco, co nelze dopustit. Prosím tedy, ne, nedávejme šanci těm katastrofickým populistům. Na základě poznatků, které k viru máme, jak už jste sama poznamenala, máte představu, kdy bude k dispozici algoritmus? Eh, vzhledem k tomu, že už budeme mít protokoly a následně tedy, kdyby byl k dispozici ten algoritmus diagnózy. U nejvážnějších případů se zdá, že ty protokoly by ušly používat v těchto případech. Lze to takto řešit a začít s takto, řekněme, předčasnou léčbou. Ti, kteří mají problémy dýchacího ústrojí a vykazují symptomy, tak se táže, zda tyto osoby reagují na standardní metody léčby v případě, že je nasadíte. A také hovoříme zde o koronaviru, ale v Kongu je to více než tři tisíce pacientů, kteří mají ebolu a dva tisíce z nich zemřelo. Takže se táži, jaká je předpověď, jak to půjde zvládnout, jak půjde zvládnout epidemii ebola, vzhledem k tomu, že řada neziskových organizací opouští Kongo. Prosím. Děkuji, paní Týnes. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní Amman, za vysvětlení situace. Stejně jako všichni ostatní, mě by zajímalo, co udělá agentura ECDC, aby zachytila, podchytila koronavirus. Vy jste situaci náležitě vysvětlila. Já jsem tedy pochopila, že původem tím úplně prvním původem je nějaký nelegální trh s masem, jeden nebo druhý. A já bych ráda využila příležitosti a zeptala se vás na možnost kontroly nelegálního dovozu mapa do Evropské unie. Dochází tam k nějaké kontrole, protože případové studie ukazují, že tento dovoz v Evropě je 270 tun krom toho, že to je hrozba z hlediska biodiverzity, tak navíc zde může docházet k šíření dalších chorob. V roce 2014 po krizi Ebola a po nakažení eh, EFSA připustila, že nelegální dovoz masa eh, figuroval mezi závažnými faktory. To znamená, že mezinárodní uh, i obchod, nelegální obchod tohoto typu představuje zásadní riziko, tak se ptám, jaké kroky byly proti nelegálnímu dovozu učiněny. Děkuji. Pan Voles Zague, prosím, máte slovo. Děkuji. Pokud jde o koronavirus, pokud jde o transparentnost, zájmu transparentnosti, co se týče zachycení viru a co se týče klinických dat, jaká jsou, jaké jsou kroky, brzké, brzká diagnoza, izola, izolace, j, j, potom vybudování dvou nemocnic. Souhlasíte s tím, že Čína tedy řádně reaguje na výskyt tohoto onemocnění těmito kroky, izolací a budováním nemocnic. A pak eh, jsme měli v Irsku let z Moskvy, byl tam jeden Číňan, který byl opravdu nemocný a to letadlo bylo zachyceno hned po při, přistání. Ten člověk byl odvezen do nemocnice a až dnes bylo zjištěno, že nebyl eh, nakažen. Nicméně ostatní pasažéři nedostali tuto informaci a tak si říkám, je to normální? A zdravotnické zařízení v Irsku náš zdravotnický systém nezajistil aktualizaci webové stránky od pátku, to znamená, že tam není ani počet případů, nejsou informace k lokalitě, kde se uh, choroby vyskytly. Tak si říkám, jestli agentura jako je ECDC nějak um, Irsko informovala. Vy jste hovořila o těch letáčcích a tak si říkám, jaké poradenství jim poskytujete? Jaké poradenství poskytujete zdravotnickým systémům v zemích, jako je Irsko? Protože si říkám, jak to zvládli, je to v pořádku a já tím nechci zbuzovat nějakou paniku, jenom se říkám, myslíte, že to je v pořádku, jak to uchopili oni, nebo, nebo ne? Děkuji. So you have the, uh, you have minutes Máte 10 minut, abyste se vyjádřila k otázkám na téma koronaviru a k dalším položeným otázkám. Děkuji. Otázka zazněla, jak řešit výskyt onemocnění a jak to ochromuje případně kapacitu řešit ostatní hrozby. To záleží jak v které zemi samozřejmě. V tuto chvíli je to jen pět zemí Evropské unie, které jsou nějakým způsobem zasaženy. A samozřejmě, že museli vyčlenit řadu zdrojů a já předpokládám, že sleduji situace a já předpokládám, že sleduji i další výskyty onemocnění, další hrozby. Pokud ale dojde k takovému to výskutu, tak se dost dobře může stát, že vyčerpají své kapacity. V takovýchto případech pakliže dostaneme požadavek, tak je můžeme podpořit, můžeme jim pomoci. Ale samozřejmě i naše kapacita je do určité míry omezená a v nějakém okamžiku přijde na řadu sestavení žebříčku priorit, čemu se budeme věnovat první a čemu jako druhé. Samozřejmě to není jenom z hlediska úrovně Evropské unie, ale to tak funguje i na národní úrovni. Pokud jde o to, jak komunikujeme CDC Číny, tak přímo ne prostřednictvím Světové zdravotnické organizace. Tato komunikace byla nastavena pro případ takovýchto výskytu. My jsme dokonce tento kanál využili i v minulosti, například když se řešila ptačí chřipka a všechny ty její kmeny. Já předpokládám, že Světová zdravotnická organizace má své lidi na místě, má tam svoji regionální pobočku, má myslím, v Manile, takže asi ano. A několik eh, našich kolegů, epidemiologů, kteří se v tuto chvíli školí na stáži, tak i ti jsou připraveni, jsou přímo v pohotovosti, že by se mohli do Číny vypravit. AMR, antimikrobiální rezistence. Ano, máte pravdu, populace by o tom měla vědět a dokonce každý rok, a to od roku 2008, máme jeden, ro- jeden tomu vyčleněný. Teď už je to vlastně jeden týden. Spolupracujeme na tom se Světovou zdravotnickou organizací a snažíme se veřejnost informovat. Nejenom veřejnost, širokou veřejnost, ale i zdravotnický personál. Jelikož jde o všechny, pokud jde o podchycení a zmírnění antimikrobiální rezistence, musí se o to zasadit všichni. Pacienti, lékaři, eh, politici, veterináři, lékárny, zubaři, eh, zdravotnické orgány a úřady, úřady státu, v podstatě každý. A každý rok se snažíme upozornit na nějaké spektrum, kdy řekneme o toto se starejte, tohle je vaše odpovědnost. Takže ano, konáme. A v některých zemích sledujeme, že tam jsou ty patogeny eh, a došlo k určitému dosažení eh, a stabilizace situace. Někde dochází ke snižování případů, takže ano, ten potenciál zde je a my jej využíváme. A pokud jde o to, že Číňané jsou celkem přísní v realizaci opatření. To je něco, co nebude fungovat všude. Já pochybuji, že něco podobného, jako jsme zaznamenali ve Wuhanu, by se v Evropě kdy osvědčilo. Což ovšem automaticky neznamená, že to lze automaticky provázat s tím, že lze eh, odpírat informace. To zase ne. Čína zaznamenala velikou kritiku po výskytu SARSu. Myslím, že co se týče sdílení informací, tak eh, ta sekvence, ta série byla předána celkem brzy, takže lze říci, že se Čína zachovala jinak než před 15 lety. Co se týče toho algoritmu a té série, pokud jsem to tady pochopila správně, tak vy jste se tázal na to, kolik z nich nakonec onemocnělo. To nelze říci. To zatím nelze říci. Zdá se, že obecně je ta infekčnost celkem mírná. Ale jsou zde závažné případy a jsou zde umrtí, takže pokud byste to srovnali s celkovým počtem onemocnění, tak ta úmrtnost bude stále ještě nižší, než jak to bylo u SARSu, ale musíme být opatrní. To je totiž situace, kterou zaznamenáváme v tuto chvíli. To je jenom v tuto chvíli. Co se týče léčby, tak zde není žádná konkrétní léčba Léčí se příznaky i tam, kde jsou závažné. Stále se léčí pouze příznaky, ale připravují se nějaké pokusy, kdy se snažíme antiviry, které jsou k dispozici na trhu, nasadit v těchto případech, ale ještě nejsou výsledky. A co se týče DRAS, v tuto chvíli zaznamenáváme, že ten počet případů za týden klesá. Pomalu to klesá. Jak víte, je tam občanská válka, takže je to z bezpečnostního hlediska komplikovaná zóna Každopádně problém ještě není zažehnán, ale zdá se, že se nějak blížíme úspěšnému závěru. Co se týče kroků, které je potřeba učinit, aby se přestalo nelegálně dovážet maso, to vůbec nespadá do našich kompetencí, takže mohu tento požadavek pouze předat dál. Nemohu vůbec zareagovat. Jak říkáte, to by spíše patřilo EFSE eh, nebo spíše komisi, aby se tímto zabývala. Co se týče Irska, tak já nevím o tomto konkrétním letu, ale myslím si, že ti ostatní cestující, nevím, jak to ani nevím, jestli mohli opustit to letadlo jen tak a nenechat ani kontaktní údaje. Jsem přesvědčena, že asi zdravotnické orgány si nějaké kontaktní údaje převzaly. A co se týče zvládání informační povinnosti, to je něco, co si rozhodují národní orgány. My můžeme pouze zveřejnit informace, které my máme k dispozici. Můžeme je příslušným zemím nabídnout. Máme k tomu mechanismus od roku 2013. Máme upozorňování, systém, přeshraniční systém o výskytech chorob země si zde sdělují, jaká opatření podnikla, získáváme různé informace o postupech v jednotlivých zemích. Já si nemohu vzpomenout, jaká je situace v Irsku, ale jsem si jistá, že i v Irsku jsou realizována opatření v zájmu informování veřejnosti. Myslím, že jsem, doufejme, tedy vyčerpala vše z těch otázek, které jste položili. Děkuji. Děkuji, zvládla jste to za 8 minut, to je vynikající. Vynikající. A nyní dám slovo dvěma zástupkyním Evropského parlamentu v radě ECDC, paní Kokovič a Kopa. Máte každá čtyři minuty. Mr. Eh, le Président Confin. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, na, za pozvání na dnešní slyšení s CDC a děkuji také paní ředitelce Andřeje Amon za její prezentaci. Ráda bych potrhla dva aspekty. V první řadě dopad, dopad plnící opatření v rámci přístupu ECDC a pak ráda bych zmínila něco k mé roli jakožto zástupkyně Evropského parlamentu, řídícím orgán této organizace po Brexitu. Bylo jasné, že evropští občané si dostatečně neuvědomují výhody evropských institucí. ECDC by také měla lépe komunikovat s občany, s veřejností aby byla viditelnější. Je třeba měla úzké vztahy s občany a to díky mnohojazyčnému přístupu dokumenty ECDC jsou skutečně dispozici pouze v angličtině, ale občané by měli mít možnost si přečíst eh, webové stránky této organizace ve své vlastním jazyce, zejména pokud se jedná například o seniory. Takže potřebujeme, aby ECDC zvolila tento přístup, komunikace s veřejností, což by byla velice mocná síla proti dezinformacím a dnes i proti koronaviru. Je třeba, abychom posílili důvěru evropských občanů v evropské instituce, jako je například ECDC. Je to asi v dnešní době možná zcela nejvíce potřebné s ohledem na poslední dobu. A dále princip, který se zvoluje. Podle pravidel komunikace mezi eh, NV a ECDC, tedy námi, kteří tedy jsme zastupiteli řídící orgánu ECDC. My tedy e, ta, je, jsme reprezentantky parlamentu společně s paní Kopou. Já to dělám vlastně dobrovolně, bez nějaké odměny. A ráda bych alespoň sloužila výboru Envy e, a odpovídajícím poslancům Evropského parlamentu a tím, že jim budu poskytovat informaci z ECTC, budu s nimi sdílit své podněty a e, úvahy. Je třeba, že ne, bo, problém je, že nemáme skutečný systém feedbacku. Pokud bychom toto zlepšili, tak bychom posílili důvěru a také pocit bezpečí a také spokojenost evropských občanů. Děkuji mnohokrát. Uh, thank you, Mr. Uh, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, mi dovolte říct, že naprosto souhlasím s tím, co eh, řekla kolegyně Sofia Kukovič. Je to zcela zásadní vtáhnout do debaty o zdravotnických záležitostech širokou veřejnost. Já se domnívám, že ECDC je organizací, která má možnost se věnovat určitým hrozbám, je schopná se přizpůsobit. Vždy jsme to zaznamenali a koronavirus je zřejmě jedním z dalších takovýchto příkladů. Agentura se věnuje různým činnostem. Z mé zkušenosti za poslední čtyři roky plyne, že jsou zde dvě hlavní obavy. Antimikrobiální rezistence a váhavost, co se týče očkování. To je taková základní věc, kterou zaznamenáváme v evropském prostředí a kterou následně musí řešit ECDC. Já bych si osobně přála, aby Evropský parlament se více zasadil o vývoj v ECDC, aby se více angažoval, více se informoval. A paní Kukovič a já jsme zástupkyněmi Evropského parlamentu na půdě ECDC a my se snažíme propojit eh, všechny, snažíme se vzájemně informovat, zvláště po evropských volbách. Chceme informovat výbor Envy. A já děkuji paní Kopčinské za její zájem. Děkuji za to, jak byla připravená s námi nepřetržitě spolupracovat. Domníváme se však, že jsme schopni evropským občanům nabídnout více. Jak lépe spolupracovat s výborem NV, jak lépe oslovit širokou veřejnost. Já myslím, že to není jenom výzva, které čelí agentura ECDC, ale i výbor Envy. Děkuji mnohokrát. Co tady překlady materiálu? Děkuji já vám mnohokrát děkuji. Tato debata mnohokrát probíhala na půdě ECDC a často zaznamenáváme rozdílné názory k věci, protože řada členů nechce, aby naše agentura komunikovala s veřejností napřímo. To znamená řada členů naší řídící rady a my jsme tak někde uprostřed. Pokud jde o překlady materiálu, je to pravda, Většina našich materiálů je k dispozici pouze v angličtině. A my se nad tím stále zamýšlíme, říkáme si, že bychom alespoň nějaké souhrné prohlášení, nějaké souhrné zhrnutí mohli nechat přeložit, protože v tuto chvíli přepravujeme dokumenty pro koronavirus my dostaneme, mm, pokud bychom měli čekat na překlady do všech mm, jazykových verzí, tak bychom zase museli provádět další aktualizace, protože ten vývoj je tak rychlý. V, tuto v této fázi rozhodně překlad není variantou. To není schůdné. A my jsme se pokusili i o strojové překlady a u takto technických textů to zkrátka nejde. Možná se situace změní, ale v tuto chvíli je taková. Já děkuji Sofii a Marilaně. Oni totiž přinášejí stanoviska Evropského parlamentu na zasedání naší rady a vedou si velice dobře. Děkuji jim. Děkuji. Uh, in two weeks time we will have a... Za dva týdny přijde mezi nás komisař pro zdravotnické záležitosti a pokud dojde mezi tím k dalšímu vývoji situace, co se týče koronaviru, tak eh, si vyslechneme jeho prohlášení, ale vás, paní eh, předsedkyně, rozhodně pozveme v případě potřeby také. Um, uh, Jak už jsem říkal, hlasovat se dnes nebude. Hlasovat se bude až ve Štrasburku, až bude jmenovité složení výboru ENVY k dispozici a formálně schváleno. Ještě než přejdeme k požadavkům na námitky, tak já bych se dovolil jen jedno eh, formální prohlášení. Máme zde doporučení koordinátorů z 20. ledna. Musíme si ověřit, zda k tomuto zápisu z jednání nejsou námitky. Nejsou dobře, takže můžeme zápis schválit. A v tuto chvíli přejdeme k požadavkům na námitky. Já dám slovo paní Brena na, z ID, prosím. Oh, Vážený pane předsedo, milí kolegové, já tady představuji námitku kolegyně Ženy Mela, která bohužel má jiné povinnosti a omlouvá se, že nemohla sama představit. Prosím, předseda přerušuje. Prosím tedy, opustíte naši místnost abychom mohli přistoupit k námitce. Prosím, pr- prosím vás tedy opuste náš sál, abychom mohli pokračovat v průběhu naší schůze. Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se. Tedy, pane předsedo, milí kolegové, já tady reprezentuji jeho kolegyně Želmila, která má bohužel jiné povinnosti a omlouvá se, že tu ten vás svůj text nemůže tedy osobně prezentovat. Já se co možná nejlepším tedy to představit v jejím smyslu protože toto rozhodnutí komise je naprosto nepochopitelné. Je to tedy to rozhodnutí, že neschválili propolisy jako základní substanty. Propolis je přirozený produkt, který vlastně vyrábí včely a Včely mají statut zvířete, který produkuje potraviny. Propolis je velice dobrý pro zdraví eh, včel a pro celé včelstvo, pro celý včelín. Eh, propolis je také předmětem eh, vědeckých analýz a propolis samozřejmě je také konzumová mnoha občany jakožto potravinový doplněk. Většinou je to v rámci takového hydrovodního a alkoholového roztoku. A můžete to tady koupit i v britských, eh, bruselských lékárnách, takže naprosto splňuje kritéria bezpečnosti pro lidskou spotřebu. To je třeba si zapamatovat, neboť propolis je skutečně je dovolen pro lidskou spotřebu. Komise se obrací na EFSU a říká, že je tady možné riziko z hlediska alergií, že je to alergen a že je také nedostatek vyřešení otázky netoxicity a že je to také možný um, in, uh, p, jaksi disruptor a já bych ráda říct, potrhla, že komic se neustále, jak si novým způsobem rozhoduje o těch aktivních e, základních látkách. Proč tady povolili glyfosát na 10 let, i když je pravděpodobně karcinogenní? A proč tady nechtějí povolit propolis, což je potravinový doplněk? Já také připomínám, že schválení propolisu jakožto základní substance v podstatě Eh, se týká látky, které jsou jaksi aplikovány na kůži, to znamená, že se to ani spotřebitelů netýká. A chci říci, že nyní po druhé komise tady odstraňuje možnost rychle a konkrétně schválit nízkorizikové pesticidy. Pokud tedy komise eh, chce dát trvalé utržitné vené odpovědné prostředky našim zemědělcům, tak si myslím, že by měla rozhodovat odpovědným způsobem a ne v duchu rozhodování belamanských kuláru. Já vás prosím, kolegové, podpořte tuto námitku. Eh, je tady velký politický rozkol a my bychom rádi skorigovali, opravili tuto anomálii. Děkuji. Political groups. Tak, teď dáme slovo frakcím. Jako za První pan Vazli za EPP. Děkuji. Paní kolegyně se snaží spoléhat na e, argument podle selského rozumu, pokud se propolis může používat v medicíně a v jiných oblastech, musí se jednat o neškodnou substanci všude jinde. Nicméně Evropská agentura pro potravinovou bezpečnost které v roce 2013 zadala komise úkol pomáhat s touto analýzou. Ve své zprávě definovala extrakt propolisu jako látku, která může dráždit pokožku. Přičemž je tedy potřeba žádat o e, schválení využití propolisového extraktu v e, konkrétních produktech. I když ve zprávě EPSA nebyly identifikovány další problémy, nebyly informace, které byly eh, poskytnuty dostatečné pro eh, vyloučení eh, rizika pro pokožku a pro endokrinní systém. Týnými slovy nelze vyloučit riziko pro spotřebitele a substanci nelze hodnotit jako bezrizikovou. V takovém případě podle mě je potřeba respektovat vědecko-technické poznatky. Látky je možné schválit pouze pokud je naprosto vyloučeno, že jsou toxické nebo že jsou nějak endokrinně disruptivní. Proto tuto námitku nepodporuji. Děkuji. Děkuji. Za SAD tu nikdo není. Leda, že by paní Rivazi přišla do SAD? Ne, tak tu opravdu nikdo není. Takže Renew, pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Občas je tvrdým úkolem koordinátora reagovat takto tvrdě. Já si myslím, že tady máme nedorozumění. V dokumentech se velice jasně uvádí, že propolis jakožto přírodní látka by měl být rozpustný ve vodě. ale to v tomto případě před sebou nemáme. Máme před sebou něco, co se používá, co se rozpouští v etanolu, v alkoholu. A tím pádem je to úplně něco jiného a námitku proto nepodporujeme. Děkuji. Děkuji za zelené, paní Paulus. Nebo někdo jiný, nevím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bychom se měli přidržet vědy. Pakliže existuje formální závazek provádět určitá měření, provádět studie, abychom nějakou látku schválili, tak bychom neměli rozlišovat, zda se jedná o látku původně přírodní nebo syntetickou. Měli bychom se přidržet toho, co nám říká věda. Pakliže dodavatel nemůže potřebné studie poskytnout, nesmí mu být uděleno povolení. Proto tuto námitku nepodporujeme. Za ECR pan Vondra. Děkuji vám. Ani my nepodpoříme tuto námitku, hlavně z důvodu, že co se týká propolisového extraktu, tak jsou dostupné informace nedostatečné, aby komise mohla dojít k závěru, že schvalovací kritéria pro základní látky, která jsou stanovena v článku 23 nařízení o produktech na ochranu rostlin, že jim bylo tedy vyhověno, ale zároveň, abych to řekl naprosto jasně, toto rozhodnutí nezabraňuje v podání žádosti o schválení propolizového extraktu jakožto běžné účinné látky a nebo jako nízkorizikové účinné látky v souladu s článkem 7 příslušného nařízení. Takže abych to schrnul, protože toto bylo podáno podle článku 23, my tu námitku nepodpoříme, ale je zde určité, eh, určité otevřené okénko do budoucna, protože Propolis zbožňujeme. Děkujeme paní Hazekamp. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Včely jsou úžasní tvorové. Eh, život bez nich by byl úplně jiný. Jsou to opilovači, produkují med, vyrábí mateří kašičku a mimo jiné také propolis. Včely propolis využívají v úlech, eh, lidé propolis mohou také používat. Chápu tedy tu logiku, která je podkladná pro tuto námitku. Eh, když si můžete propolis koupit v obchodě, proč eh, ho nelze schválit jako základní surovinu? Ale tady musíme být velice opatrní. Nesmíme věci uspěchat. V Holandsku jsme viděli, jak některé takzvané nízkorizikové látky mohou ve skutečnosti, jako třeba ocet, mohou představovat riziko pro životní prostředí. Takže je potřeba řádně vyhodnocovat všechny složky Pakliže takovéto testy neproběhly, nebo v případě, že EFSA dospěla k závěru, že nemáme dost informací pro vyloučení genotoxicity, a nebo pro e, efekty endokrinní disrupce, poté, musíme, poté se musíme přiklonit spíše k opatrnosti. Otázka je, zda bychom měli včelám, které už toho tak tolik dělají, propolis krást. Myslím si, že ne. Proto tuto námitku nepodpoříme. Děkuji. DJ Sante, pan Bevens. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu poměrně stručný, protože v podstatě všichni řečníci, kromě tedy navrhovatelky, řekli to, co jsem chtěl říct já schválení nebo rozhodnutí o schválení jakožto základní látky, to je velice specifická kategorie účinných látek v příslušném nařízení. To schválení není časově omezeno a nevyžaduje se schválení členským státem. Tedy po tomto schválení lze tyto látky okamžitě použít pro účely ochrany rostlin. Proto jsou požadavky v rámci tohoto nařízení velice přísné. A mimo jiné je tam řečeno, že to nesmí být látky, které vyvolávají obavy. Propolisový extrakt podle informací od um, samotného žadatele je možný iritant pokožky, tím pádem to je um, Eh, riziková látka nebo látka, která vyvolává pochybnosti a tím pádem není možné to schválit jakožto základní surovinu v rámci tohoto nařízení. Eh, hovořilo se tady o tradiční medicíně, to je úplně co jiného, protože to je pro ústní podání, tady jde o kontakt s pokožkou, což je velice e, specifické například pro ovoce, které se musí oloupat před konzumací. Kromě toho máme hodnocení panelu EFSA z roku 2010, který také dospěl k závěru, že není dostatek informací pro nějaké svázání propolisu a nárokovaných zdravotních efektů. Na závěr mi dovolte zopakovat to, co říkal pan Vondra konkrétně. Toto je rozhodnutí týkající se schválení tohoto extraktu jakožto základní složky. Je zde nadále otevřený prostor pro schválení této látky jako jiné kategorie látky na základě potřebných důkazů, aby se vyloučilo, že je tato látka genotoxická nebo že se jedná o endokrinní disruptor. Samozřejmě pak se tomu schválení zabránit nemusí. Děkuji vám. Děkuji vám. Jinými slovy, stanovisko politických klubů je jasné a hlasovat budeme buď 13. nebo 18. února, každopádně v únoru. Jdeme na eh, druhou námitku, to jsou GMO. Tilly Metz tu není. Je tu, je tu. Takže dostane slovo paní kolegyně. Poznámka ze sálu bez mikrofonu. Pan předseda říká, není problém. Aha, už mám čas. Jo, jo, už je to na vás. Ano, ano. Znovu a po každé. Takže, eh, Výroba, produktivita, to je e, klíčový motor, zejména v Jižní Americe, téměř 100% soji, která se tam pěstuje, geneticky modifikovaná. Tato soja je e, rezistentní vůči pesticidům jako glyfozinát nebo glyfozát. Tyto produkty se tím pádem hodně rozšiřují v rámci ohrožených ekosystémů. Proto je jasné, že masové dovozy eh, GM sojových bobů, které se v Evropské unii používají jako krmivo u hospodářských zvířat, masivně přispívají k destrukci ekosystémů v zahraničí. Chceme-li být skutečně lídry v oblasti boje proti odlesňování a ztrátě biodiverzity, měli bychom začít tím, že začneme spochybňovat tento zcela absurdní systém. Tím pádem mé otázky jsou opět. Hodlá komise dovozy geneticky modifikovaných produktů, zejména soji, zahrnout do svého hodnocení dovozu do EU vzhledem ke klimatickým a odlesňovacím problémům, eh, které však nejsou v hodnocení rizik zmíněny. A vzhledem k tomu, že nemáme jasnou většinu pro schválení ze strany členských států, proč komise i nadále povoluje tyto GMO pro dovoz do EU? uznává komise nutnost naléhavě začít jednat v oblasti redukce eh, výroby masných a mlékárenských produktů v EU. Chceme do eh, strategie Farm to Fork integrovat i místní konkrétní plány. Děkuji vám za pozornost. Ano, ano, jak zcela podle očekávání, zcela podle očekávání. Takže teď EPP eh, e a pak ostatní kluby paní Podjárd. You, me... Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že upozorním na to, že EFSA eh, tuto plodinu hodnotila kladně. Nezjistila nic ve smyslu, že by tato plodina byla škodlivější než její běžná alternativa. Toto je poradenství, kterému komise naslouchá. Já si osobně myslím, že tak činí správně. Musím upozornit na to, že nikdy se nehlasovalo mezi členskými státy, kdyby někdo hlasoval proti této GMO plodině. Pakliže EFSA řekne, že ten produkt je bezpečný, měli bychom se řídit, měli bychom důvěřovat jejich vědeckému poznání. Pakliže se komise takto bude chovat, nepřekračuje svůj mandát, proto podporuji kolegy, aby hlasovali proti této námitce. Děkuji. SAD, Vážený pane předsedo, doufám, že opět budeme mít eh, jednoznačnou většinu při hlasování, nezávisle na tom, že u tohoto konkrétního případu sojových bobů se jedná opět, je o, opět za mě o genetickou změnu, která vede k tomu, že je možné používat mnoho jedů, které škodí životního prostředí a samozřejmě herbicidů. Co se týče toho schválení, i zde odpovídající stálý výbor Rady pro uh, potraviny a zdraví zvířat nepodal stanovisku, což znamená, že to schválení nebylo eh, odsouhlaseno kvalifikovanou většinou členských států, což se projevilo i v lednu tohoto roku při probírání na výboru. A v tomto případě není možné schválit to, že e, komise podala schválení bez kvalifikované většiny členské státy a nezohlednila rezoluce Evropského parlamentu, které se týkají dovozu geneticky modifikovaných organizací, organismů. Promiňte, nadále to ignoruje, i když e, Ursula von der Leyen oznámila, že bude v budoucnu lépe zohledňovat rozhodnutí parlamentu. Děkuji. Děkuji, Reňu, prosím. Ano, hovoříme opět o geneticky modifikovaných organismech. Asi bych se představoval ještě širší debatu, ale měli bychom být konstruktivnější. Často je to diskuze hodně emotivní a my bychom se měli spíše zaměřit nad výhodami, nad zmírněním rizik a měli bychom se také zamyslet nad možnostmi nových uh, chovatelských technik, eh, pěstitelských technik, to je eh, rozhodně možnost a my to jako skupina plánujeme. Jednak vědecké poznatky, vědecký přístup k eh, problematice GMO. V tuto chvíli postupujeme tak, že některým se GMO prostě nezamlouvají. Zkrátka a dobře se jim nezamlouvají. A my se snažíme využít námetek proti rozhodnutím Evropské komise a tvrdíme, že Evropská komise překračuje své pravomoci, ale to nečiní. Pokud chceme konat, tak musíme postupovat konstruktivně, to znamená měnit legislativu. To nedává žádný smysl. Máme zde obrovský počet námetek, to je ohromné. A v podstatě obvinujeme komise za to, že koná. Obvinujeme EFSU, že koná. A to si myslím, že jako politici bychom činit neměli. Měli bychom si lépe ujasnit, o co nám jde a až to zjistíme, tak bychom na to téma měli vypracovat novou legislativu. Jde někdo? EKR, pane Vondro? Ano, my jsme zde s komisí proti nám těm stěžovatelům, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli obsahu jsou to zase aktivisti, kdy se snažíme přece všem říkat, že mají naslouchat vědcům a to činíme, máte naslouchat vědcům, ne ideologům. A z hlediska procesního už jde o osmou námitku od začátku mandátu, pokud se nepletu. Máme tedy za to, že tato obava je z hlediska komentologie nerelevantní a není zde ani splněno kritérium. Jde o to, že komise nepřekročila svoje pravomoci a návrh odpovídá právnímu procesu podle základního aktu. A neustále předkládat námitky v rozporu s pravidly podle našeho názoru podkopává naše demokratické právo poslanců provádět přeskum druhotné legislativy. A proto tento text by si neměl vysloužit žádnou podporu. Děkuji. Paní Hazenka za GUE, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za šest, děkuji za šest let. Tento parlament přijal 43 usnesení které se týkaly schválení geneticky modifikovaných organismů. Nyní máme před sebou číslo 44, jde o soju, která byla rezistentní vůči, tedy takto je rezistentní vůči glyfosinátu a glyfosátu. To jsou látky, které ráda používá, které, které rád používá agrární průmysl. Všechno ničí, jsou to karcinogenní látky, špatné pro půdu, špatné pro biodiverzitu. Vážená komise, prosím, přestaňte udělat takováto, udělat takováto povolení. Nemusíte, členské státy nemají kvalifikovanou většinu. Článek 6.3 právního předpisu o komitologii vám umožňuje v případě, že není kvalifikovaná většina, neudělit povolení. Komise v pracovním programu rok 2020 řekla, že jednou z jejich priorit je dát možnost členských stát, členským státům zakázat geneticky modifikované organismy, které povolila komise. Dále je třeba si, řekla komise, že chce zlepšit postup komitologie. To je správné, ale doufám, že to neznamená, že komise bude i nadále povolovat geneticky modifikované organismy a produkty, které si nikdo nepřeje mít. I, kdy, I dokonce v případě, že tedy členské státy budou mít možnost to sami zakázat. V takovémto případě, že by i nadále mm, poskytovala povolení, vlastně by zbytečně navyšovala práci parlamentu a členským státům. Komise, můžete nám slíbit, že v rámci implementace vašeho pracovního programu skoncujete s tím, že tedy dáváte povolení pro takovéto typy geneticky modifikovaných organismů. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. My jsme si opět velice pečlivě vyslechli vše, co zaznělo. Já bych nejprve ráda řekla, že jak někteří už nakonec sami konstatovali, všechny postupy byly dodrženy. My jsme dodrželi veškeré pravomaci, které komise od parlamentu a rady obdržela. Vše bylo dodrženo. Také bych ráda připomenula, že všechny členské státy, ačkoliv třeba nehlasovaly proti pro, nehlasovali proti. Takže nadále dovážejí ty, tyto sojové boby na své území. A proč? Protože je vysoká poptávka v Evropské unii. My musíme pracovat s poptávkou. Eh, GMO jsou bezpečné. My jsme dodrželi veškeré postupy, vypracovali jsme vyhodnocení rizika a nelze konstatovat, že jde o cokoliv nebezpečného. A jak říkáte, ve stálem výboru a v odvolacím výboru členské státy neprohlašují svá stanoviska, nehlasují pro ani proti a není k tomu důvod. Komise tedy nemusí souhlas neudělit, protože je zde dán souhlas EFSA členské státy mohou konat jinak. A samozřejmě my se držíme mezinárodních dohod, které se uvádějí i v usnesení, ale je zde zcela zřejmé, že vždycky, když se hovoří o bezpečnosti, o aktu ohledně bezpečnosti, nemůže vyřešit všechny problémy, které spočívají v mezinárodních dohodách. Nemůžeme toto řešit prostřednictvím jednoho GMO, které, které mimochodem je zcela v souladu s legislativou a s bezpečnostními postupy. Je to tak, do, dovážíme sojové boby z Jižní Ameriky, ale i ze Spojených států, z Kanady, takže musíme být skutečně opatrní, co se týče toho odlesňování, to je vážná věc. To musíme uh, řešit, ale víte, že komise zpracovala nový rámec práce na odlesňování Prosím, ale neřešme to prostřednictvím GMO. Přitom GMO můžeme eh, dovážet odkudkoliv jinut, ne nutně z oblasti, které se mm, pěstují na odlesněných eh, územích. Bylo by to neefektivní, bylo by to v rozporu se zákonem. Nemáme naprosto žádný důvod tento souhlas neudělit nebo odejmout, protože se opírá o souhlas EFSA. Asi to zní strašně nudně, ale je to tak a já musím mluvit takto nudně. My se řídíme veškerými mezinárodními závazky Evropské eh, unie, bereme to velice vážně, řešme tyto otázky, ale ne prostřednictvím GMO. Jak víte, eh, Patří to do implementačních pravomocí, máme možnost přeskumu těchto souhlasů a my jsme se těchto pravomocí striktně drželi. Děkuji. Budeme hlasovat 13. února o této námitce, pakliže to projde, dostane se tato otázka na plenární zasedání. Příště se sejdeme 13. února ve Štrasburku a v tuto chvíli uzavírám zasedání.